And so we can start, please, if you can take your seat, please, kind of you. Dobrý den, poprosila vás všechny, abyste se posadila na svá místa a teď přejdu do italštiny, takže si prosím všichni vezměte sluchátka. Il... Eh, dobrý den, chtěla bych nyní přivítat naše hosty, kteří jsou odborníky na dané téma. Jsem velmi ráda, že náš výbor zorganizoval toto tak důležité slyšení o otázce, která je pro nás zcela zásadní a také je to věc velmi důležitá pro Evropu. Jedná se o integraci přistěhovalců a jejich dětí prostřednictvím vzdělávání a kultury. Nechceme hovořit pouze o vzdělávání, ale také o kultuře. Jsou to tyto dvě oblasti, které jsou zásadní pro začlenění. Hovoříme o formálním vzdělávání, o neformálním vzdělávání. Myslíme si, že to je základem pro eh, plula, plula, plula, plurální společnost a eh, zajistíme stejné podmínky pro občany. Eh, nacházíme se v hrozné situaci dramatická situace, kterou dnes zažíváme v Evropě a i mimo Evropu. Ehm, lidé se dostávají do hrozných situací, žijí v nedůstojných podmínkách, muži, ženy, děti, uprchlíci. Evropský parlament se snaží, aby se schválila agenda evropská o imigraci. Cílem je vytvořit struktury a společné standardy pro začlenění a pro přijetí uprchlíků. Zároveň si připomeňme, že vzhledem k tak velkému počtu uprchlíků většina jich tvoří, většinu jich tvoří ženy a děti, tak musíme si uvědomit, že ještě důležitější než eh, práva občanů, tak jsou lidská práva. A nezletilým musíme dát přístup ke zdravotnictví, ke vzdělávání a musíme jim poskytnout ochranu, i když nebudou mít nárok na azyl. Museli jsme žádat o to, aby se respektovaly mezinárodní umluvy o azylu, o migrantech, protože bohužel pochází k porušování těchto úmluv v Evropě. Jsem velmi ráda, že je tady eh, kolegyně eh, Kienč, která je spravodajkou eh, ve výboru Libe a zároveň spoluspravodajkou pro toto téma v kultuře. Takže děkuji vám, že jste dnes zde mezi námi, protože chceme přistupovat k těmto integračním politikám celostně. Chceme se soustředit především na oblast Jozemního moře. Myslíme si, že to je důležité, protože jsme se rozhodli uspořádat toto slyšení na základě vlastního rozhodnutí v rámci koordinátorů skupiny, protože si myslíme, že je důležité to uspořádat. Výbor LIBE eh, zároveň diskutuje o této otázce za eh, výbor pro zaměstnanost. Diskutuje o otázce uprchlíků a jejich zapojení do pracovního trhu. A právě včera jsem předložila návrh stanoviska, protože jsem eh, navrhovatelkou pro tuto otázku. Musíme mít na zřeteli dva aspekty. Za prvé, že se jedná o věc naléhavé povahy, eh, protože nemůžeme to pořád neopakovat. Evropa čelí tlaku a musíme zaručit přístup ke vzdělávání právě v této první fázi té naléhavé situace. Žádá, my jakožto parlament žádáme, aby se zdvojnásobily finance, aby nezletilí měli přístup ke vzdělání. Nejenom poté, nejedná se o druhou fázi, ale jedná se o tu eh, první fázi, o tu první eh, fázi, kdy se řeší ta eh, naléhavá situace i v táborech. Cizinci, uprchlíci, migranti jsou nedílnou součástí evropské společnosti. Eh, proto ty modely ukazatelů a jednotlivé zkušenosti a názory, které nám představí naši experti, tak musíme zohlednit, abychom eh, uvažovali o různých alternativách pro integraci těchto osob a abychom pochopili, že hovoříme o lidských zdrojích, kteří, které jsou zcela zásadní pro Evropu. Eh, proto zde máme tento panel expertů. Eh, po mé levici mám paní Kienge, eh, pana Mario Piacentini z OECD, eh, tam on hovoří o vzdělávání podle zpráv OECD, hovoří o tom, co je hlavním tématem jeho zprávy. Myslím, že se jedná o, o jazykovou otázku a mediaci, potom paní eh, Brigitte Balbach, která je eh, ředitelkou eh, školy v severním ve Vestfálsku a pohovoří o něčem, co je zcela strategické, a to je úloha učitelů. Je to jedno z hlavních témat Určitě bude velmi zajímavé vyslechnout si její příspěvek. Eh, potom představím další hosty a potom pohovoříme o jednotlivých tématech. Dále Melanie Ebel, eh, která je z Rady eh, pro mladé z Braniborska, potom Elena Besoci, která je z vědeckého výboru Světové nadace pro migraci a potom paní Marian Poncele a paní Patrice Vyšers z Mezinárodní nadace Jehudy Menuhina. A e, potom se přistoupí, e, pohovoříme také o mladé migrantce, která e, žije v Evropě a je dobré, abychom si vyslechli, co nám může říci. A potom dáme slovo jednotlivým poslancům, kteří požádají o slovo. Máme tady hosty, máme čtyři hosty, které pozval pan Luigi Morgano, jsou to Italové, a které zajímá tato otázka. Omlouvám se, protože jsem právě dostala ten seznam. A potom sedm hostů paní Kienge. Eh, kteří jsou tady také, protože je tato záležitost zajímá. Nejdříve dám eh, slovo eh, paní Kinge. A potom hovoří tedy v rámci Libe. Děkuji vám, že jste mě sem dnes pozvali. Jsem eh, velmi ráda, že mohu pohovořit o návrhu iniciativy pro Středozemní moře. Jedná se o globální celostní přístup eh, k migračnímu jevu. Eh, děkuji vám, že jste mi dali příležitost zde tuto otázku představit. Jak všichni víte, Zítra ráno se bude hlaso- zítra se bude ráno hlasovat a e, ve výboru Libe budeme tedy hlasovat o tomto textu, který mi e, dovolte, abych řekla, je výsledkem tvrdé měsíc- e, práce, která trvala několik měsíců a je to kompromis několika frakcí. To je důležité, protože to není něco, co by zastupovalo názor jedné frakce nebo dvě, ale je to výsledek společné práce. Návrh zprávy eh, vychází z jedné věci, která je sila jasná. Migrace je tak komplikovaná, že to eh, nemůžeme spravovat ani k tomu přistupovat s pomocí stejných nástrojů jako do posud. Když se podíváme na politiky, které se uplatňovaly během eh, minulých 20 let na evropské úrovni a na národní úrovni, tak je jasné, že se upřednostňoval přístup e, bezpečnosti, aby se řešila tedy e, vždy ta naléhavost situace, aniž by se přicházelo z návrhy změn. Ale je jasné, že žádná politika nebyla ani neumožní zabránit migračním tokům ze Středomoří a z Balkánu. Eh, proto je důležité, abychom konkrétně zareagovali na největší eh, pohyb mužů a žen od druhé světové války, protože musíme udržitelně zvládnout migrační jev jak eh, v krátkodobém horizontu, tak v dlouhodobém výhledu. Toto je smysl a duch návrhy zprávy z vlastní iniciativy ohledně situace, kterou zažíváme ve eh, Středozemním moři. Proto je důležité ten, mít ten celostní přístup. Začali jsme s touto otázkou a mm, vzhledem k tomu, že musíme reagovat pružně na eh, situaci, tak jsme tam museli zapracovat i balkánskou trasu. Je tam závazek mediace a díky tomu, že jsme si vyřešili jednotlivé rozdíly, které jsme měli, tak jsme tam vypracovali jednotlivá doporučení. Ta, ten první signál, který chceme vyslat, je, že migrační jev že se proti němu nebojuje, ale musí se řídit a spravovat pomocí všech nástrojů, kterými disponujeme. A musíme to dělat optimální kombinací, kombinací mezi externí a interní politikou. A musí tam být všichni aktéři, institucionální i neinstitucionální. V návrhu zprávy píšeme o konkrétních věcech, konkrétních doporučeních v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, tedy strukturální politiky, tak abychom mohli eh, eh, řídit tento jev a bojovat proti příčinám, tedy jít až ke kořenu věci. Princip solidarity a rozdělení odpovědnosti to nesmí být pouze na teoretické bázi. Musíme to uplatnit v praxi v migrační evropské politiky. Vidíme-li, Vyjdeme-li z těchto eh, dvou eh, bodů, když se podíváme na článek 80 o fungování Evropské unie. Eh, je to právní společný základ pro eh, budoucí eh, schvalování legislativy. Solidarita, která se projevuje v této krizové situaci, kterou právě nyní zažíváme, přes naši plnou podporu vyhledávání a záchrany. Ale máme tady členské státy, které by měly mít eh, stálý evropský mechanismus, jehož cílem by bylo eh, vyhledávat a pomáhat migrantům, kteří jsou v nebezpečí. A to by se mělo financovat vhodným způsobem eh, pokud jde o finance a zdroje. To je jeden ze zásadních bodů. Ale solidarita se neomezuje pouze na záchranu migrantů na moři, ale také dát naději těm, kteří utíkají před persek- Eh, kvecemi a před válkou. Chceme poskytnout alternativu těm, kteří nejsou sto cestovat. My jsme eh, podpořili ten eh, mechanismus rekolokace, tak abychom mohli distribuovat žadatele o azyl po Evropské unii. Tento uh, mechanismus do té míry, do, um, jak to bude možné, tak musí zohlednit preference žadatelů o azyl, uh, pokud jde o jejich cílovou zemi. Ale také jsme se vyjádřili pro mechanismus, který by byl závazný a stálý, pokud je jde o e, přesídlení e, značného počtu žadatelů o ozil v rámci členských států. E, a musíme mít na ohledu i na zřeteli i jiné zdroje solidarity protože máme-li přistupovat zodpovědně k migraci, tak musíme otevřít eh, legální a pravidelné kanály legální migrace, protože Evropa může prosperovat jenom v případě, že umožní eh, pohyb osob a služeb. Zeměpisné znalosti nebo zeměpisná situace, ale také, že existuje nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovních sil, vedou k tomu, že Evropa musí zrevidovat všechny svoje roztříštěné politiky v co se týče ekonomické migrace, musíme se soustředit na obecné normy, eh, pokud jde o eh, mm, migranty, kteří pocházejí z třetích eh, zemí. Pokud je o ekonomickou migraci, tak my zcela důrazně odsuzujeme veškeré pracovní vykořišťování migrantů. A to, že mm, tento trestný čin se eh, trestá v některých členských státech pouze, když je napojena obchodování s lidmi a chceme, aby se uplatnila eh, směrnice 52 lomeno 2009, Eh, tak aby oběti obchodování s lidmi dostaly dostatečnou ochranu pro ty oběti, eh, které spolupracují během soudního vyšetřování. A závěrem očekáváme, že komise předloží eh, návrh modifikace té modré karty, Blue Card, a já osobně čekám, že tento návrh bude ambiciozní a že splní očekávání pracovních trhů jednotlivých členských států. Nicméně, pokud jde o otevření kanálu pro legální migraci v Evropské unii, tak eh, na to musíme navázat schválení opatření, která budou ambiciozní z politického hlediska a jejíž eh, cílem bude integrace, protože to je něco, co je důležité pro tento výbor. Integrace migrantů a zároveň pro eh, volný pohyb uprchlíků. Já si myslím, že integrace je klíčem úspěchu všech politik a budoucí společné migrační politiky. Cíl, který před námi je, je vyvinout přístup, jehož prioritním cílem by byla integrace migračních toků do sociálně-ekonomického a e, politického spektra hostitelských zemí, tak aby tyto e, osoby e, měly zaručená práva, ale zároveň měly stejné povinnosti nebo ekvivalentní těm, které mají občané e, členských států. Proto návrh zprávy hovoří o nedostatku nebo v této zprávě byly nedostatky, ale vylepši, eh, opravili jsme to díky pozměňovacím návrhům. Eh, pozměňovací návrhy, které též předložil tento výbor. Posílili jsme právě tento aspekt, tento aspekt, který je zásadní eh, součástí té společné migrační politiky. V těch kompromisních návrzích jsme vyzvali členské státy, aby aplikovali migrační politiku Eh, pokud je o třetí země, opatření, jejichž cílem je eh, začlenění do společnosti a ne izolace. A navíc jsme zdůraznili zásadní úlohu, kterou eh, sehrávají místní a regionální úřady. Protože vzájemné působení právě začíná na místě. Proto musíme aplikovat specifické programy pro integraci. Požádali jsme členské státy, aby dali uprchlíkům možnost aby mohli eh, znovu vystavět svoje životy eh, v těchto nových eh, zemích, kam se dostanou, aby měli přístup ke vzdělání, k bydlení, aby mohli chodit na jazykové kurzy, na kurzy odborné přípravy a také zintenzivnit mezikulturní dialog, protože hlavním nástrojem integrace je práce, nezapomeňte na to. Slyšeli jsme, že je zpráva z vlastní iniciativy o integrace do pracovního trhu eh, pro eh, migranty a zde jsme požádali členské státy, aby správným způsobem uplatnili článek 15 směrnice o přijímání, která zaručuje právo na práci. Nechtěla bych hovořit eh, déle, protože zpráva eh, z vlastní iniciativy je plodem roční práce. Teď jsem to musela zestručnit, ale je to výsledek celoroční práce. Je tam mnoho bodů, eh, které se budou muset probrat. Zítra se bude hlasovat. A závěrem chci říci, že tento tak komplikovaný jev můžeme to eh, zvládnout pouze budeme-li komu eh, kombinovat eh, správné politiky a nástroje. Nesmíme spadnout do pasti strachu. Parlament vystupuje velmi odpovědně, pokud je o tento fenomén a snaží se dobra podstaty a těch hlavních příčin. Já si myslím, že bychom měli vyzvat členské státy, aby překonali svoje sobectví, aby necha, nechali za sebou ty sobecké politiky a aby vytvořili základ pro skutečnou společnou migrační politiku. Doufám, že eh, uvidíte, eh, přečtěte si zprávu z vlastní iniciativy, protože eh, mnoho bodů jsem nechala stranou a zúraznila jsem to, co je nejdůležitější pro tento výbor. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši prezentaci, paní Kienge. Nicméně v tuto chvíli chci upozornit na to, že máme opravdu velmi nabitý program a zítra nás také v rámci Liby čeká eh, hlasování. Tudíž vám v tuto chvíli opravdu chci pogratulovat za vaši práci a jsem velmi ráda, že jste tedy spolupracovali také s těmi agenturami, které opravdu přímo spolupracují s uprchlíky. Chci říci, že někteří členové našeho výboru, dokonce jedna kolegyně z nás, poslala vlastně přímé pozměňovací návrhy výboru Libe a mnoho z těch našich návrhů bylo opravdu přijato. Byly to návrhy, které se týkaly tedy hlavně vzdělávání a my jsme také si vyžádali, aby se v listopadu, abychom se tedy vrátili k těm vzdělávacím koridorům právě pro ty lidi, kteří přicházejí z konfliktních eh, zón. To znamená zajistit těmto lidem v podstatě eh, vzdělání v rámci těchto koridorů. To znamená, že v tuto chvíli hovoříme o výjimečné situaci, opravdu o nouzové situaci, pro mnohé z těchto lidí, ale zároveň je třeba se na to dívat z trošičku dlouhodobější perspektivy. A všechny tyto prvky je třeba zohledňovat a je také zohledňovat v rámci vytváření nových politik, které jsou stále přijímány. A samozřejmě je třeba stále mít na paměti, že nejdůležitější pro nás je začlenování mladých lidí a dětí. Nicméně, když bychom se vrátili tedy k našemu programu, tak bych eh, ráda dala v tuto chvíli slovo panu Piacentinimu za OECD. Prosím, máte slovo, pane Piacentini. Dobré odpoledne, jmenuji se Mario Piacentini a jsem v podstatě zodpovědný za programy, které se týkají právě vyhodnocování situace studentů a jsem velmi rád, že jste mě přizvali na vaše velmi důležité zasedání. Ve své prezentaci vám chci ukázat některé údaje, které se týkají právě integrace mladých uprchlíků do vzdělávacích systémů. A vlastně eh, ten hlavní bod, který chci zdůraznit, je ten, že integrace těchto mladých lidí do našich vzdělávacích systémů má velmi zásadní dopad na naší celkovou situaci, včetně hospodářské. Ještě před touto uprchlických, uprchlickou krizí počet eh, cizinců na našich univerzitách eh, neustále stoupal. A podle výsledku studie PISA Víme, že v roce 2012 5 všech studentů vlastně mělo nějaký zahraniční původ. Mezi lety 2003 až 2012 vlastně ten podíl těchto eh, lidí, či studentů eh, s cizineckým původem už byl 4 až 6 Tady A je pravda, že samozřejmě ty, ty rozdíly mezi členskými státy existují. A nemůžeme tedy říci, že by eh, ta situace byla nějakým způsobem podobná. Kromě toho dochází ke koncentraci eh, studentů s eh, cizineckým původem v jednotlivých třídách. My jsme zveřejnili tuto zprávu, která se jmenuje děti a mladí lidé uprchlíci v našich školách, což je výroční zpráva, kterou si můžete všichni stáhnout z našich webových stránek. A tady v podstatě používáme ty statistické údaje, které vycházejí z výsledků studie PISA, což byla tedy studie, která kontrolovala akademické výkony studentům. A tato studie v podstatě poukazuje také na to, jaký dopad má tento původ studentů na jejich akademické výsledky. Eh, akademické výsledky studentů eh, má tedy, eh, mají, jsou, jsou úzce propojeny také s jejich původem, či s, v podstatě se vzdělávacími systémy, ze kterých tyto lidé pocházejí. A jak vidíte tady, tak například studenti v Nizozemsku s cizineckým původem měli poměr dostatečně či význačně lepší výsledky než eh, lidé stejného původu, kteří žijí v jiných státech, včetně Dánska, Finska a Kataru. Eh, my jsme se nicméně nezabývali pouze jejich akademickými výsledky, ale dívali jsme se také na společenskou a sociální integraci těchto studentů ve školách. A jedním z ukazatelů, se kterým jsme pracovali, je v podstatě jejich eh, vlastní pocit přináležitosti. To znamená, zdali oni mají pocit, že vlastně patří tam, kde jsou což je vlastně něco velmi podobného jako to, co jsme viděli na tom předcházejícím eh, grafu, ale jde v podstatě o podíl dětí, studentů či mladých lidí, kteří se vyjadřovalo eh, o tom, zdali se cítí jaksi doma tam, eh, kde se právě Eh, nacházejí. Takže tady vidíme, že ten pocit eh, toho, že jak si patří tam, eh, kde jsou, je nejvyšší ve Finsku až poté v Nizozemsku, Kataru a Dánsku. Takže naše údaje potvrzují to, že v podstatě te, ta psychologická pohoda samotných studentů se nevychází pouze jaksi z jejich původu či z kulturních tradic, ale také ze způsobu jaksi výuky či eh, má, je úzce propojené se způsobem jejich vzdělávání v těch hostitelských zemích. A jedna z věcí, které jsme také v rámci eh, této studie eh, analyzovali v souvislosti tedy s integrací mladých Eh, uprchlíků a dětí je jejich jazyková schopnost. To znamená, že jsme se ptali, jakým jazykem hovoří doma a jakým jazykem hovoří ve školách. Samozřejmě víme, že mnoha, mnoho uprchlíků čelí jazykovým eh, problémům. 64% eh, imigrantů první generace eh, studentů hovoří ve škole většinou jiným jazykem, než je ten jazyk, kterým hovoří doma. 41% imigrantů druhé generace hovoří také tedy jiným eh, jazykem doma a ve škole, ale to procento už klesá. Těžko eh, lze v rámci studie PISA eh, jak si nějakým způsobem měřit jejich jazykové schopnosti. Nicméně jsou to údaje, které již něčemu napovídají. To znamená, že víme, kolik uh, děti hovoří jiným jazykem doma a jiným jazykem ve školách. A samozřejmě v rámci studie PISA se také zkoušela schopnost čtení. A tady je třeba zohlednit tu skutečnost, že tady opravdu velmi mnoho uprchlíků nehovoří, nevládne tím jazykem, eh, kterým se hovoří ve škole. To znamená, že to má samozřejmě velmi velký dopad na jejich akademické výsledky. To znamená, že v roce 2012 v rámci studie PISA se prováděly také různé digitální texty, to znamená, testy. To znamená, že těch testů bylo provedeno několik. Eh, v každém případě jeden eh, test se zabýval eh, s jaksi řešením problémů jako takových a ten druhý test byl více zaměřen na porozumění psaného textu. A zjistilo se, že výsledky těchto studentů u toho druhého textu, to znamená jejich schopnosti čtení složitějších textů, byly daleko nižší než schopnosti, které prokázali v testu, jehož cílem bylo právě řešení konkrétních eh, problémů u něhož ten jazyk instrukcí byl daleko jednodušší. Tudíž tady vidíme, že to má opravdu zcela jasné eh, dopady na akademické výsledky. To znamená, chci poukázat na to, že problémy těchto dětí je daleko větší, než si většina z nás vůbec dovede představit. Další důležitá věc, o které jsem chtěl hovořit, je to, že samozřejmě ne všechny děti s uprchlickým eh, původem jsou na tom stejně. Eh, záleží také velmi často na tom, kdy přijeli do které země. Tady máme například eh, jaksi imigranty, kteří přišli do Francie nebo do Lucemburska. To znamená, chci říci, že například eh, imigranti, kteří přicházejí eh, do Lucemburska, eh, neplatí za ten svůj imigrantský původ. Opravdu ty jejich výsledky jsou velmi dobré trošičku jiná, jiné je to už v Portugalsku a také jaksi v souvislosti s tím, kdy museli svou zemi opustit a kdy přijeli do své hostitelské země. Eh, to znamená, je velmi důležité hovořit o jazykových schopnostech také v souvislosti s kulturou, protože samozřejmě ve chvíli, kdy hovoříte jazykem země, ve které žijete, eh, tak máte daleko lepší přístup také ke všem kulturním eh, službám a společenským službám, které jsou v této zemi nabízeny. Tady například vidíte, že většina Eh, studentů, imigrantů, to znamená nerodilých mluvčí, se účastní kulturních eh, akcí. Nicméně i přesto, že je to tedy 77%, kteří se těchto událostí a, a různých akcí účastní, tak pouze 40% z nich eh, říká, že to dělá s potěšením. To znamená, že tady je ten eh, rozdíl opravdu obrovský. Jazykové schopnosti nejsou důležité pouze pro integraci studentů samotných, ale pro integraci jejich celé rodiny, včetně jejich rodičů, protože my samozřejmě víme, že děti imigrantů jsou většinou tím mostem mezi většinovou společností a jejich eh, rodinou. To znamená, vraťme se Vraťme se tedy k těm dopadům, které to má na naše politiky. To znamená, jaké školy, jaké země, jaké vzdělávací systémy. Jedním z hlavních doporučení je to, že vzdělávací systémy by měly nabízet lepší jazykové kurzy, které budou přizpůsobeny a uspůsobeny eh, věkovým kategoriím eh, studentů. Tady chci říci, že 18% studentů, kteří nejsou eh, jaksi rodilými mluvčími, by měli nebo se účastní minimálně dvou hodin jazykového kurzu eh, ve škole ale tady eh, chci říci, že je to opravdu pouze 18%, zatímco v Singapuru je to například 57%. A další věc, eh, která vyplývá z tohoto grafu, je to, že tady ten přístup různých států má různé výsledky. To znamená, že jsou eh, státy, které poskytují více pomoci eh, dětem eh, imigrantů. Například ve Finsku 32 nerodilých mluvčích, kteří tedy přijedou do Finska, obdrží Eh, jazykové kurzy, takže ve Finsku je to opravdu 32% a eh, je to, jsou to opravdu kurzy, které jsou zacílené na jednotlivé cílové skupiny. Já pouze nechci, aby zde došlo k nedorozumění. Eh, samozřejmě hovoříme o tom, jak důležité jsou jazykové schopnosti. My ale v tuto chvíli neříkáme, že by tady měly existovat politiky, které budou podporovat eh, monolingvismus, to znamená výuku pouze jednoho jediného jazyka. Samozřejmě, že je velmi důležité, aby byla podporována výuka eh, jazyk velká země, ve které ti studenti žijí, ale zároveň je zcela zásadní, aby se i nadále mohli dále vzdělávat eh, v jazyce, ve kterém vyrostli, aby nezapomněli svůj rodilý, eh, rodný jazyk, protože pouze díky tomu budou moci eh, i dále jak si budovat svou vlastní identitu a budou moci také lépe fungovat jako zprostředkovatele mezi společností a jejich vlastní rodinou. Tudíž Něk- některé státy se na tomto poli vedou trošičku lépe než jiné. To znamená, že tady ty jazykové politiky v jednotlivých členských státech eh, jsou odlišné. Eh, některé politiky se neomezují pouze na výuku toho jazyka, ve kterém jsou ty děti vyučovány. Eh, jsou i země, Eh, které podporují také i další výuku jazyk, rodného jazyka imigrantů. Nicméně podle těch nám dostupných údajů je to pouze jedna desetina eh, studentů s migrantským původem, kteří mají tu možnost eh, se dále vzdělávat i v jazyce nebo dále prohlubovat své znalosti svého rodného jazyka. Nebudu samozřejmě zacházet příliš do detailů, ale chci pouze říci, že je velmi důležité, abychom udělali všechno pro to, aby děti migrantím, aby mladí migranti se co nejdříve naučili samozřejmě jazyku země, ve které žijí. Dále velmi, je velmi důležité, aby se eh, politiky týkající se jazyka neomezovaly pouze na jeden jediný jazyk. A samozřejmě stále jsme nenašli odpovědi na všechny otázky, to znamená, nevíme v tuto chvíli, jaký vzdělávací model, model by byl ideální, jak by fungovalo tedy ideální vzdělávání ve kterých státech eh, to funguje lépe, eh, nebo zdali by bylo možné uplatnit jeden model na všechny členské státy. Víme příliš málo o jednotlivých aktivitách či praktikách, ze kterých by mohly vycházet učitelé či ředitelé škol a které by fungovaly ve všech třídách a které by by v podstatě také vedly k tomu, že by děti, eh, které nemají migrantský původ, eh, získali jaksi větší citlivost či větší porozumění pro situaci svých eh, spolužáků. To znamená, jakým způsobem jak si tuto rozmanitost eh, přetavit v něco, co by mohlo být využíváno jako další zdroj informací. To znamená, že ten náš program je samozřejmě velmi ambiciozní, chceme se mu dále věnovat. Také jsme velmi zvědaví na eh, další výsledky studie PISA eh, z roku 2015. Myslíme si, že by nám to také eh, mohlo pomoci pokročit trošičku vpřed. Snažíme se také získat další informace o tom, co všechno mohou udělat učitele pro to, aby byla ještě o něco více podporována rozmanitost ve třídách. Budeme také hovořit o takzvané globální kompetenci, tak global competence, ale to si myslím, že by bylo v tuto chvíli asi z mé strany všechno. Děkuji a samozřejmě pokud byste měli otázky, tak se ptejte. Time. Allora, eh, grazie di questo contributo molto interessante, abbiamo anche delle slides che... Eh, děkuji, bylo to opravdu velmi zajímavé. Předpokládám, že všichni jste tuto prezentaci dostali. Tento přehled je opravdu velmi eh, zajímavé, pokud jde o to eh, začlenění přes jazyk a eh, výsledky v jednotlivých, jednotlivých vzdělávacích systémech. A nyní bych dala slovo paní Brigitte Balbach, která je ředitelkou školy, která pohovoří o úloze učitelů. Eh, vážení eh, poslanci, vážené dámy a pánové, já bych chtěla vám nejdříve poděkovat eh, za toto pozvání. Jsem velmi ráda, že jsem zde byla pozvána, protože toto téma nám leží na srdci mě osobně a také našemu svazu. A jsem ráda, že zde můžeme také vznést náš hlas, my učitelé. Ehm, my si myslíme, že je důležité, abychom, eh, my víme, že Integrace dětí, emigrantů, oprchlíků do společnosti a školského systému je komplexním úkolem, nejenom v Německu, odkud jsem, ale také v Evropě. A zde musíme působit na to, aby eh, tyto děti eh, kromě těch svých těžkých osudů byly ještě obětmi našich politických problémů. Eh, protože za to, kde se narodili a kdy se narodili, za to děti eh, nemůžou. Je důležité, abychom k ním eh, přistupovali bez předsudků, abychom jim byli blízko a přistupovali k ním otevřeně. A já bych vám chtěla představit model, který je Eh, výsledkem spolupráce našeho svazu, učitelů, eh, sociálních pracovníků a také ministerstva a eh, také všech ostatních aktérů u nás v severním Poriní ve Stválsku. Společně tedy pracujeme na tomto modelu, abychom ho zrealizovali. My učitelé zde sehráváme velmi důležitou roli, protože my máme ústřední místo, tedy škola, a tam právě na místě integrujeme ehm, děti do systému a to je místo, kde se to nejvíce může podařit. Je tedy důležité, aby učitelé byli na tuto práci připraveni a aby také měli veškerou možnou pomoc pro tento úkol. Stejně tak, jako to řekl můj eh, předřečník, já jsem mu vděčná za to, že hovořil o zdvojnásobení eh, prostředků, <clears throat> protože my eh, právě to je u nás rovněž problém. Učitelé to určitě e, víte. Učitelé jsou e, šťastní, když e, mohou působit ve své práci ke své vlastní spokojenosti a dostanou dobrých výsledků, ale musí být proto proškoleni. Třeba když musí vyučovat Němčinu jako cizí jazyk. Uh, a zároveň, aby e, dostali pokyny toho, jakým způsobem mají přistupovat k dětem uprchlíků. E, v severním Poriní ve Stválsku se pracuje na to, aby e, v rámci obcí Němčina jako cizí jazyk byla vyučována, nebo jako Němčina jako druhý jazyk. A Eh, tady toto, tyto kurzy jimi musí po, projít eh, povinně učitelé a proto je, eh, bylo by dobré, aby jsme na toto dostali více peněz než do posud, protože samozřejmě to pomáhá e, zacházení s e, migranty a také s dětmi, protože to už jsme slyšeli mnohokrát, jazyk je zde rozhodující. E, děti ale často e, jsou e, fyzicky či psychicky Eh, zraněné, jsou traumatizované, mají problémy. Proto je důležité, abychom hned eh, od začátku jim mohli eh, poskytnout pomoc. A jak to můžeme udělat? Náš návrh spočívá v tom vytvořit týmy odborníků několika profesí, kde by byly tlumočníci, zdravotníci, vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci, učitelé, aby tak hned od začátku mohli pečovat o děti, aby bylo od tyto děti postaráno, aby byly zabaveny a zároveň je e, kontinuálně doprovázet. A bez e, a toto, tohoto můžeme dosáhnout, i když nemáme společný jazyk, protože se můžou třeba e, uspořádat různé hry anebo sport a tam ten jazyk není potřeba. Důležité, aby to byly malé skupiny. Musíme dbát o to, abychom osobně hovořili s těmito dětmi, abychom je osobně skontaktovali, abychom mohli nastolit eh, klima důvěry. To je důležité, že chceme, aby tyto eh, multiprofesní týmy, aby byly navzájem propojené, tak aby eh, opravdu děti mohly být aby mohly být obeznámeny s touto problematikou a aby mohly být tyto děti doprovázeny. A zároveň je důležité, aby, byl, eh, byly, eh, aby se vždy vědělo, jak je třeba speciální nadání, má to dítě nebo co je potřeba mít eh, na ohledu. Je a potom je důležité, aby toto dále pokračovalo, nezávisle na tom, kam potom to dítě půjde. Je důležité, aby vždy o to dítě bylo pečováno a aby nebylo necháno bez povšimnutí. A je důležité, aby i z eh, psychického hlediska eh, to dítě mohlo pohovořit o svém eh, traumatu a z dlouhodobého hlediska se postarat o to, aby toto trauma tam nebylo. A a aby to dítě mohlo třeba to trauma i správně pojmenovat. Pro učitele je důležité, aby eh, věděli, eh, z jakého prostředí eh, přicházejí děti, pokud o jejich socializaci, protože v některých třídách máme třeba tři různé jazyky a třeba z pěti různých zemí. A učitele musí vědět, co je to za děti, odkud ty děti pocházejí, jaké problémy mají, s jakou socializací ty děti přišly. Mnoho dětí eh, přichází z oblastí, to je pro nás velký problém, kde eh, postavení eh, žen je zcela odlišné než u nás. Na začátku jsme měli problémy třeba s romskými děti, s romskými dětmi, když je vyučují učitelky, protože třeba jim nenaslouchají a musíme tedy se postupně snažit, abychom dospěli k nějaké společné dohodě. Eh, učitelé musí být tedy eh, poučeni. Mm, takže eh, to je, když mm, mě nestačí jenom mít rádi, aby jsme ty děti měli rádi a mít nějakou empatii, ale znamená to, abychom měli znalosti, know-how, abychom se jim mohli přizpůsobit a zcela vědomě takže vědět, z jakých zemí pocházejí a tam eh, také ty děti směřují a to v krátké době. A potom, co je jim eh, přidělena eh, škola a prostřednictvím intergačních center, tak potom musí být multiprofesně tyto děti doprovázeny. Musí být vypracována diagnostika, která musí zaručit, že aby dítě dostalo místo v rámci vzdělávacího systému. A na to vhodné a na to musíme mít vyškolené pracovníky. V severním Porní Stválsku máme na to ehm, komunální eh, centrum, kde je to víceméně profesionální a tam ehm, dostáváme údaje eh, uprchlíků a pracuje se s rodiči a během toho prvního eh, posouzení se posoudí, Eh, potenciál, ale také podle eh, dokumentů, ale víc dnes není možné. A samozřejmě tady jsou možnosti, kde věc, věci zlepšit. Není eh, vyloučeno, že bychom neměli pracovat v dlouhodobém horizontu. Musíme e, pracovat systematicky, nejenom se tak na tu věc e, zběžně podívat. E, tendence úřadu mít různé, mm, různě, různě to digitalizovat nebo nějaké seznamy, tak si myslíme nestačí musíme zde mít na zřeteli kulturní aktivity, sport a hry Eh, to je eh, důležité, protože tím pádem eh, dítě má dostatečný prostor, aby ukázalo, co může ukázat. Já bych se chtěla zasadit o to, abychom měli takzvané průvodce pro integraci, což jsou tlumočníci, kteří pomocí s rodiči nám můžou vysvětlit, jak to vypadá s těmito dětmi. To je takový eh, projekt. Ale samozřejmě zase na to potřebujeme peníze. Peníze. Musíme zaměstnat e, osoby. Je to velmi komplikované téma. Eh, přesto je, je důležité, abychom opravdu uskutečnili dobré přijímání. Hovořili jsme o kontaktech s rodinami, musíme podpořit profesionálně učiteli. Eh, my na tom pracujeme, ještě to není hotové, přicházíme s návrhem. Co se týče toho prvního eh, přijetí, eh, tak během prvního poletí či prvního roku musí být Němčina, musí být Němčina v popředí. Když chodí do, pouze do Německa, když, protože Eh, samozřejmě to dítě začátku se necítí vyloučeno, ale musí mít eh, Němčinu, musí ji zvládnout, protože jinak nemůže pokračovat. Eh, protože protože samozřejmě k čemu to je, když dítě sedí eh, ve třídě a nerozumí eh, Němčině a nemůže se ani vyjádřit. Takže pokud se někdo eh, pochopit nebo chceme-li nabídnout nějaké vhodné vzdělání, tak samozřejmě je zcela nezbytné, aby se hned jako první věc naučil ten jazyk. Eh, samozřejmě, protože potom ty děti nechápou, co se v těch eh, třídách eh, děje. Also das, was sie dann einmal nicht um, a oni samozřejmě umí německy, dovedou se domluvit a učitel se nemůže starat pouze o tyto jednotlivce. Málo kdy máme třídy, kde jsou samí přistěhovalci a proto je vlastně obtížné vůbec se v té látce někam posunout dál. V, ve um, existují interkulturní skupiny nebo třídy, eh, kde mm, jsou přistěhovalci, ale velmi často jsou velmi rychle přesouváni do běžných tříd. Já jsem předtím varovala, protože tady je důležitá úroveň um, možnosti učit se. My bychom se měli zejména zaměřit na to, aby to, co chceme sdělit ehm, žákům, aby to opravdu pochopili. Uh, tady není možné, aby se pouze vezly, protože eh, když tady budou děti, které se budou pouze vést v úvozovkách, eh, tak eh, zkrátka nedokážou dohonit ty svoje nedostatky a potom se opravdu neintegrují. My musíme eh, přistěhovalcům a rodinám přistěhovalců a uprchlíků eh, předávat naše hodnoty, musíme jim je sdělovat a i my, my eh, učitelé, se musíme seznamovat s hodnotami těch, kteří k nám přicházejí. Musíme mm, se je naučit také oceňovat. Tady je důležité, abychom byli v rovnoceném postavení. Pro učitele žáků to také znamená, že potřebují určité, určitá politická vodítka, prostředka, aby se dokázali u nás integrovat a obě dvě strany se musí snažit. Učitelé musí odvádět velmi dobrou práci s rodiči, aby eh, odstranili deficity, aby vytvořili prostor pro odstranění deficitů a aby tady byla opravdová vůle rodičů i dětí eh, a je potřeba tuto vůli kalkulovat s ní vlastně ve svých vlastních úvahách. Tak znamená, my musíme zpřemýšlet eh, nad eh, hm, kořeny těchto dětí a rodičů. Bylo by jistě dobré, eh, kdyby se škola vedla a pobízela ke společným aktivitám mezi rodiči uprchlíků, uprchlíky a běžnými dětmi a rodiči. Tady je potřeba hm, hm, tedy k tomu takto přistupovat. A někdy u nás ministerstvo eh, uplatňuje některé nástroje, když je těžké něco prosadit eh, mezi učiteli a tady by to bylo asi vhodné. Máme několik návrhů z ministerstva. Ty jsme, pardon, my jsme předložili ministerstvu některé naše návrhy, teď čekáme, co se s tím stane. Je jasné, že my potřebujeme vzdělávací řetězec, který se nebude týkat pouze školy, ale zahrne do toho další mimoškolní instituce, zapojí to do integrace, vzájemně to propojí a dlouhodobě tady bude růst know-how, pokud jde o integraci. Také přechody do jiných eh, zemí, eh, třeba spolkových zemí v Německu, ale i do jiných evropských zemí. Tyto přechody by měly mm, se řešit eh, regionálně, měl by tady být takový management těch přechodů. A tady já navrhuji také určitou systematizaci, která by nám usnadnila to vzájemné propojování, protože my vlastně nevíme, jestli tito lidé nakonec zůstanou u nás, nebo jestli se přestěhují někam jinam. A tady by měl být systematický přístup přístup. Měli bychom mít jakýsi eh, celkový eh, koncept. To propojení musí být eh, mnohovrstvé od školy po komuny, regionálně, a i meziregionálně v rámci jedné země, ale i v rámci Evropy. Už budu končit, jenom ještě jednu větu. V zásadě je potřeba otázku integrace vnímat také jako e, věc učitelů. Mělo by se to zohledňovat při vzdělávání učitelů. Měli bychom zvažovat e, také vznik určitých nových pedagogických profesí, eh, a to již ve fázi bakalářské. Eh, když se zamyslíme nad těmi eh, mnoha profesními týmy, tak tady by byla určitá možnost a prostor, kde bychom se mohli zhostit tohoto úkolu integračního. Je to opravdu obrovská výzva. My musíme přemýšlet inovativně, musíme být otevření pro nové myšlenky a nápady a musíme být vděční za to, když někdo přijde s nějakým novým nápadem. Je také velmi důležité, abychom učitele nepřetěžovali. U nás, eh, pokud jde o inkluzi, eh, tak máme eh, složitou situaci ve školství a mnozí učitelé jsou přetíženi, protože nám zkrátka chybí finanční zdroje. Děkuji. Děkuji, děkuji opravdu za vaše svědectví. Myslím si, že to je pro nás velmi hodnotné ne, to, co jste nám právě odprezentovala, protože vy máte jaksi přímou zkušenost s prací eh, s těmito studenty. A v každém případě si velmi dobře uvědomujeme, před jakou výzvou v tuto chvíli všichni stojíme. Už v tuto chvíli máme trošičku eh, sklus a proto bych v podstatě vlastně začala hned s prvními otázkami. Takže pokud máte otázku, tak pouze prosím jednu minutu a snažte se být opravdu co nejstručnější. Já se vám omlouvám, že tak naléhám, ale že na vás tak naléhám, ale čekají nás ještě dva další panely. Takže prosím, pokud máte otázku k těmto prvním dvěma prezentacím, můžete se hlásit. Pan Ferajden, Libacka a poté budeme pokračovat. Děkuji, já mám dvě krátké otázky, jsou velmi konkrétní. V první eh, řadě eh, výuka v, rodilém, v rodném jazyce. Vy jste eh, v podstatě o tom hovořili, hovořili o tom i zástupce OECD. Samozřejmě, že ty kompetence v tom rodném jazyce hrají velmi důležitou roli. Stejně je samozřejmě velmi důležité, aby studenti uměli i znalosti jazyka hostitelské země. A já se ptám, do jaké míry tedy by měly být, eh, nebo jak velké by měly mít tedy schopnosti v těchto dvou jazycích, protože tady nehovoříme pouze o eh, jaksi jazyce jako tak, ale hovoříme o jazykových strukturách, o hlubším porozumění jazyka a tak dále. Takže zdali to budete nějakým způsobem eh, zohledňovat. A co se týče toho, co říkala paní Balbach, takže my máme eh, na školách velmi jaksi podobné eh, zkušenosti, protože my jsme pracovali a měli co dočinění s mnohými lidmi, kteří k námi přišli z bývalého sovětského svazu a v podstatě nějakým způsobem mi bylo třeba zaintegrovat do naší výuky. Ze začátku jsme nabízeli jaksi speciální třídy pro tyto studenty Potom jsme s tím ale skončili, protože bylo řečeno, že je důležité, aby se zapojili eh, přímo do té ruky. Vy teďka ale v podstatě eh, říkáte eh, pravý opak, takže co je lepší, protože v tuto chvíli hovoříme již o studentech jaksi z různých zemí původu. Nejsou to tedy pouze, řekněme, rusky mluvící, ale nejsou to ani děti, které by všichni mluvili pouze arabsky nebo farzí nebo jiným jazykem. Jak si to představujete? Jak by tyto třídy měly měly vypadat. Děkuji, děkuji a ještě jednou zdůraznuju, že je velmi důležité, abyste eh, vaše eh, otázky formulovali opravdu velmi krátce. Děkuji, děkuji mnohokrát, eh, hovoří paní Libacká. My jsme si vyslechli dvě zcela základní, opravdu stěžejní věci. Za A, tedy ta myšlenka, Eh, těch eh, asociací, které budou hrát různé role. Vy jste to zmiňovala také na příkladu romských dětí. Uh, to znamená, že jste také eh, eh, hovořila o tom, že v podstatě bylo velmi těžké eh, vyučovat romské děti, protože ne vždy respektovali ženy učitelky. Já se ale ptám na to, jakým způsobem chceme vyškolit a připravit naše pedagogy. Jakým způsobem chcete v podstatě těmto učitelům pomoci? Jak by to vypadalo? Jako výměna zkušeností? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že všichni sdílíme stejný názor. Všichni víme, že integrace je zcela zásadní pro nás, pro všechny a musí to být cíl, který budeme všichni sdílet, protože integrace samozřejmě nebude fungovat ve chvíli, kdy všichni uprchlíci budou zůstávat v nějakých getech. Všichni moc dobře víme, že vzdělávání je zcela zásadní pro úspěšnou integraci a právě na tomto poli jsou zcela zásadní právě děti a mladí lidé, protože Tyto děti eh, nám také slouží jako to přemostění mezi společností a rodinou. Oni pomáhají při té společenské komunikaci, při integraci, při návštěvě lékaře, kdy tlumočí vlastně pro své vlastní eh, rodiče. To znamená, že jsou opravdu velmi důležitým nástrojem integrace. Eh, vy jste zde také řekla jednu věc. Vy jste hovořila o krizi tradičního integračního modelu. To znamená, že, ty tradiční, že tady přijímáme jaksi tradiční modely, ale v tuto chvíli se navrhuje tady nová cesta. Nová cesta, která bude vycházet z dialogu, ale co to přes znamená, budeme jaksi přejímat různé kulturní modely navzájem, nebo já nevím, já si nejsem úplně zcela jistý, že by to takto mohlo fungovat. Děkuji. Eh, vy jste zmínil například školy ve Finsku. Vy jste hovořil o tom, že v podstatě děti, eh, migranti v těchto školách měli daleko větší pocit jak jsou náležitosti, či eh, si pocit toho, že se cítí více doma. Můžete nám vysvětlit, jak toho Finsko dosáhlo, eh, čím to bylo způsobeno, že se cítili více jako doma? Děkuji. Děkuji. Kolegyně, prosím, máte slovo. Děkuji. Hned na začátek bych ráda řekla, že já si opravdu velmi, velmi vážím a velmi kladně hodnotím to, co zde bylo řečeno a hlavně vše, co bylo uděláno a vykonáno s cílem vyhnout se nějakému vyloučení či marginalizaci. Já bych mohla hovořit v podstatě o své vlastní zkušenosti z mé minulé práce, protože já jsem eh, pracovala jako státní zástup, eh, zástupkyně a eh, v podstatě velmi dobře znám situaci mladých lidí, mladých lidí, kteří byli zadržováni. A tady hovořím o mladých lidech jak Italech, tak také mladých lidech s migračním původem. Takže my, když jsme hovořili o integraci eh, těchto lidí, tak jsme vlastně říkali, že je velmi důležité, aby se do tohoto procesu zapojili hlavně Italové, aby tady v tuto chvíli v podstatě byl posílen více ten eh, pocit právě sounáležitosti. V podstatě jsme eh, chtěli, aby v rámci tohoto procesu se pracovalo i jaksi s mladými Itali, kteří hovoří stejným jazykem jako všichni ostatní mladí lidé. A naše zkušenosti byly opravdu velmi pozitivní, proto já se ptám, zdali by i v rámci nějakého jaksi nového projektu by, eh, mohla být, by mohl být využit tento přístup. Děkuji. Pan Nikov, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný, protože je mi jasné, že máme velmi málo času a máme už spoždění. Stejně jak říkal kolega, děti, které chtějí pokročit, eh, tak to jsou děti, které jistě budou pomáhat svým rodičům při integraci. Ale co budete dělat s dětmi, které se integrovat jednoduše nebudou chtít? A tady já v podstatě srovnávám děti, které se nechtějí integrovat a s těmi dětmi, které vůbec nejsou, jak vůbec vzdělávány, nejsou součástí systému, ale je jasné, že ve chvíli, kdy se nám nepodaří je integrovat, tak je jasné, že se stanou eh, součástí té vyloučené a marginalizované skupiny společnosti. To znamená, že my moc dobře víme, že vzdělávání je právě zcela zásadní právě proto, abychom se této marginalizaci a radikalizaci vyhnuli. Děkuji. Máte v tuto chvíli tři minuty na to, abyste odpověděli. Takže prosím, eh, tři minuty a máme opravdu spoždění. Děkuji. Takže zdali je tedy problémem to, že děti a studenti hovoří doma jiným jazykem než tím jazykem, kterým hovoří ve škole. My víme, že dosáhnout bilingvismu je opravdu možné. A ne pouze u studentů, kteří jsou velmi, velmi mladí, ale i desetiletí, patnáctiletí studenti jsou toho opravdu velmi dobře schopní. A také studie ukazují, že samozřejmě čím eh, jak si bylinnější jsou, tím lepší kognitivní schopnosti také vykazují. To znamená, že pokud student hovoří svým eh, rodným jazykem s rodiči, tak může hovořit také jiným eh, jazykem se svými přáteli. Je to naprosto v pořádku. Není to vůbec žádný problém a ve chvíli, kdybychom to chtěli nějakým způsobem měnit, tak si myslím, že by to velmi často mohlo pouze způsobovat problémy. Co se týče těch různých rozdílů mezi jednotlivými členskými státy, tak ano, ano, tady hovoříme o různých faktorech. Nejde pouze samozřejmě o školy jako takové. Jde o školy, ale také o celý ten politický eh, rámec, protože ve chvíli, kdy hovoříme jak si o těch eh, vzdělávacích systémech, které jsou schopné lépe pracovat eh, s vylučovanými eh, či vyloučenými komunitami. Jde opravdu o celkový sociální a politický rámec, který nějakým způsobem se snaží bojovat právě proti segregaci a vyloučování. A ten finský systém vypovídá hodně o tom, co, čeho můžou dosáhnout učitelé, Eh, o tom hovořila i kolegyně, co znamená ta eh, opravdu raná diagnóza problémů. Eh, hodně to také souvisí samozřejmě se školením a vzděláváním pedagogů, ale opravdu to vypovídá hodně. Samozřejmě poté, samozřejmě to školení se či výuka mezi stejnými věkovými kategoriemi, tak to je samozřejmě eh, to nejlepší, protože je to přesně eh, to, co, mm, čemu rozumíme ve chvíli, kdy hovoříme o multikulturalismu. Jde v podstatě o to, co si opravdu představujeme pod pojmem rozmanitost a ta idea, jaksi ideální, eh, ideální způsob vzdělávání. Eh, samozřejmě, já si myslím, že většina, většina studentů opravdu se chce integrovat, většina studentů eh, chce být uznávána svými vrstevníky. To znamená, že moc těch dětí, kteří se nechtějí integrovat, opravdu není. Ich bin zu hören. Doufám, že mě slyšíte. Já jsem eh, si nejprve eh, tady napsala ty eh, jazykové třídy nebo třídy na podporu naučení jazyka a já jsem eh, teď měla několik škol v jedné skupině a ptala jsem se jich, co by doporučili. Jestli eh, jim vyhovuje to, co jsme sestavili za koncept, anebo měli pocit, že raději ne. A oni se jednoznačně vyslovili proto, aby to bylo asi tak půl roku eh, před tím, než ty děti budou puštěny do normální školy, aby se účastnili nějaké výuky intenzivní přípravy jazyka protože eh, když ty děti nerozumí, tak vlastně neustále eh, nabírají spoždění oproti eh, běžným dětem, nebo někdy dostávají zvláštní úkoly, to je pravda, ale to znamená, že se potom cítí špatně, protože oni se chtějí účastnit toho, co se děje, děje. Nechtějí být někde stranou nebo pozadu. Takže možná, že by se tento model měl vyzkoušet a my se pokusíme ho prosadit. Eh, dále jsem si napsala, eh, jaké máme tedy ty osobní zkušenosti s týmy, ale my nemáme týmy. My v tuto chvíli eh, v Porýní Westfálsku děláme všechno sami v samotném slova smyslu. Ehm. Zatím tedy ehm, je to tak, jak to je. V tuto chvíli nám eh, vlastně chybí profil. My nemáme žádný profil, nic nám nepřidělili, my musíme podávat větší výkon, my prostě musíme, tak to zkrátka je, ale v podstatě nás tam nechali na holičkách, nedali nám eh, žádné doplňující eh, přípravné vzdělání nebo školení. Já jsem předsedkyní rady pro hlavní, nebo hlavní rady pro personál a já jsem tam požádala o iniciativu, aby kolegové eh, se mohli dobře naučit eh, určité věci ehm, pro to, čemu jsou vystavováni. A my jsme to, tato školení dostali jenom pro nové učitele, ale ne pro ty, kteří už eh, působí dlouhou dobu a oni jsou tím opravdu velmi frustrovaní. Nám chybí peníze, je to, je to zkrátka tím. Potom jsem si napsala Eh, ano, eh, zvyšování kvalifikace, ano, to už jsem, to už jsem popsala. A potom další věc. První řečnice řekla úžasnou věc. Hovořila o tom, že musíme být solidární a naše pochybnosti bychom měli překonávat, říkala a egoismus. Ona také, také, zmínila, eh, také zmínila egoismus. To se mi tedy velmi líbilo, ale eh, dobře, dobře, to je možné, ale já si myslím, že ti lidé nejsou zase až tak egoističtí. Spíše musíme překonávat náš strach. Mnozí mají zkrátka strach z těch změn. A pokud jde o nás v Německu, tak, tak za nás mohu říci, že pokud naše hodnoty, například křesťanské hodnoty, ty tradované humanistické hodnoty, kdybychom je znali, tak jak muslimové eh, se stotožňují se svými hodnotami, tak bychom se nemuseli bát. Děkuji za tento závěr. A myslím si, že Eh, tady přichází na řadu učitelé a my bychom rádi vyjádřili náš obdiv učitelům, protože oni jsou skutečně v první frontě, pokud jde o integraci. A já si myslím, že škody tady, školy tady eh, vyvíjí velké úsilí, takže já vám děkuji, děkuji všem, eh, že jste tady mezi námi byli. A Teď bych vás chtěla naléhavě požádat, abychom si e, vyměnili místa. Dopředu, ať prosím přijdou další referenti, paní Gariaco z komise, ta ať se prosím také dostaví dopředu. Teď tady máme také paní Melanie Ebel, takže prosím, posaďte se vepředu. I invite uh, Miss Melanie Bell, the Youth Council. Ráda bych vyzvala paní Melanie Ebel z Braniborska. A paní Elena Bezoci z vědecké komise eh, nadace World, eh, World Migrants v Římě. A potom paní Ponsely a Witchers z Mezinárodní nadace Jehudy Menuhina z Belgie. Děkuji, tím jsem vás vlastně zároveň všechny představila a Přeci jen teď máme méně času, než jsme původně plánovali, proto bych chtěla všechny požádat, aby se vyjadřovali stručně jsem velmi potěšená, že jste mezi nás dorazili. Máme tady také eh, paní Gariaco, zástupkyni eh, komise. Mm, vede tam příslušné oddělení a je zodpovědná například za Erasmus Plus a další programy, takže slovo předávám paní Melanie Ebel. Máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Velice vám děkuji za tuto možnost vyjádřit se v rámci slyšení k významu eh, politického a kulturního vzdělávání eh, v neformální eh, oblasti. Pracuji v klubu pro mládež v Braniborsku, která je součástí, který je součástí také německého kruhu. Spolková země Braniborsko, eh, dřívější východní části Německa, v roce 2015 eh, přijala 28 tisíc uprchlíků a pro rok 2016 se počítá s dalšími 40 tisíci lidmi. Minimálně 30 z nich jsou děti a mládež mladší 18 let. Minulé léto se v Německu zvedla velká vlna solidarity a ochoty pomáhat. Byla to mm, taková velká kultura uvítání, e, kterou e, nesli především mladí lidé. No všem o tři čtvrtě roku později se objevila situace spíše xenofobních e, tendencí a antidemokratických tendencí a za poslední tři dny je to patrné eh, také tím, že strana AFD se dostala eh, do tří zemských parlamentů. Já si myslím, že je úkolem nás všech, abychom na regionální, národní i evropské úrovni se postavili proti těmto tendencím a měli demokratický a solidární postoj. Proto jsem byla velmi ráda za to, co říkala paní Kienge, za její návrh a také za návrh výboru Libe. Eh, říkala to tady již předřečnice, že musíme mít velkou vůli k integraci. Je potřeba, aby ta vůle byla z obou stran, tak aby uprchlíci nalezli v nové vlasti dobrý život vzdělání v příštích desetiletích bude klíčové pro inkluzi uprchlíků. Potřebujeme koncepty již v tuto chvíli v té krizové situaci. V nich vzdělání, práce a demokracie budou klíčovými prvky tak, abychom na jedné straně novým občanům a občankám otevírali perspektivy a na druhé straně, abychom posílili náš demokratický řád politické a kulturní vzdělávání eh, tady sehrává zejména důležitou roli. Diskuze a neformální vzdělávání od studie PISA v roce 2000 i na evropské úrovni a v Německu a členských státech eh, získá stále větší eh, význam důležitým aktérem v oblasti neformálního vzdělávání a také v širší občanské společnosti v Německu jsou od sed, už 70 let eh, svazy mládeže, například eh, svazy na ochranu životního prostředí eh, a potom skauti a tak dále. Tady se spolupracuje i se státními eh, institucemi, ale přesto tyto svazy jsou nezávislé a to umožňuje dětem a mládeži možnost účastnit se eh, dění a přebírat zodpovědnost, zažívat, že vlastní jednání může mít dopad a že eh, existující poměry lze měnit. Eh, je tady možnost stotožnit se eh, s vlastním prostorem, utvářet vlastní prostor a mm, vlastně tak získávají také kompetence pro zvládání vlastního života. Různé nabídky pro mladé lidi, aby eh, vlastně dosáhli své právnosti, emancipace, aby sami sebe utvářeli, aby přispívali a přenášeli hodnoty nebo získávali hodnoty. To vše přispívá k posílení demokracie. Eh, jsou tady hodnoty diverzity a interkulturality v práci s mládeží a tím vlastně se velmi přispívá k integraci mladých lidí eh, s migračními kořeny ale e, ty migrační kořeny to není vnímáno jako nějaká stigmatizující kategorie nebo jako něco kontraproduktivního. Tento přístup, zkušenosti a koncepty inkluzivní práce s mládeží e, teď musí být využity, musí se na nich stavět. Již k tomu existuje celá řada dobrých příkladů z praxe. Existují různé kluby mládeže a domy mládeže, které se otevírají mladým a e, umožňují e, i uprchlíkům z ubytovacích zařízení, aby se účastnili aktivit, aby se setkávali s ostatními, aby docházelo k vzájemnému seznamování. Mm, také jsou tady různé sportovní a volnočasové aktivity, kterých se uprchlíci mohou eh, velmi snadno účastnit. Jsou tady různé umělecké, hudební a divadelní projekty, kde je vlastně kulturní eh, přístup k vzdělávání mládeže. Je tady snaha tímto způsobem překonávat jazykovou bariéru. Vlastně jazyk tam není eh, tou hlavní podmínkou účasti. Pak jsou tady různé speciální semináře zaměřené právě na uprchlíky, kde se jim vysvětluje politický systém Německa a řeší se třeba i náboženské a společenské otázky, o kterých lze diskutovat velmi dobře ehm, se daří poskytovat tyto nabídky v zemích nebo v regionech, kde lidé již po dlouhá léta spolužijí s různými ehm, kulturními a náboženskými skupinami. Braniborsku je to tak, že jsme zatím měli eh, cizinců pouze 2,6 a hm, to je velmi malé procento, stejně jako v dalších východoněmeckých spolkových zemí. To znamená, že v minulosti eh, byl velmi malý kontakt k přistěhovalcům. Byla tady malá eh, příležitost setkat se s nimi a pozitivně se s nimi zabývat. Ve východním Německu bohužel eh, je velmi málo mládežnických organizací, kde eh, se mm, eh, mladí mohou tedy s uprchlíky setkávat a hovořit o svých zájmech a tak dále. Takže proto je zapotřebí v mnoha oblastech v Německu ještě více odvahy, empatie a ochoty měnit se je potřeba otevírat, a tady je také potřeba otevírat eh, ty existující eh, nabídky neformálního vzdělávání právě dětem a mládeži eh, těch určitých cílových skupin. Integrace se ovšem podaří pouze za těchto předpokladů, že se vlastně takovýmto způsobem otevřeme. Pokud je o interkulturální otevření, tak eh, otevírání, tak už existuje mnoho různých osvědčených konceptů, které je potřeba rozšiřovat eh, a šířit, tak aby se to vlastně dělo i v těch regionech, kde zatím byl malý kontakt s lidmi z jiných eh, etnik, kultur a náboženství. Ono to vlastně znamená, že se musíme zabývat i našimi vlastními nejistotami, předsudky, aby se dařilo předcházet různým strachům a e, tedy rasismu. Ehm, tam, kde se e, spolupracuje s mládeží, tak ti, kdo z ní spolupracují, ti se musí zabývat těmito věcmi. Neformální vzdělávání v oblasti politického a kulturního vzdělávání, v, ve svazech mládeže probíhá ze strany mladých lidí e, pro mladé lidi. Vytváří se tady e, struktury, e, organizují se setkání a umožňuje se i mladým uprchlíkům, aby se zapojili do různých procesů učení a při osvojování si, které jsou důležité pro integraci. Účast a Eh, zapojení do diskuze mladých eh, lidí, eh, jejich zapojení do rozhodování třeba ve školách, ale i vytváření mm, třeba parlamentu mládeže vedlo k tomu, že mladí jsou stále více vnímáni jakožto odborníci na životní svět nebo na, na vnitřní svět mladých. A, um, Ono je to tak díky i různým procesům eh, pro eh, zapracování strategie mládeže Evropské unie na národní úrovni. Uprchlíci v Německu z toho mohou profitovat. Tady je velice důležité, eh, aby se vlastně tyto věci zpřístupňovaly zprostředkovávali eh, uprchlíkům, kteří přichází, protože v jejich zemích původu eh, je to často jinak, nemají tam takový prostor. Tam musíme eh, zjišťovat, jakou roli vlastně měli a jakou budou mít tady, to je potřeba jim zprostředkovat, je potřeba jim to vysvětlovat a přibližovat. Pokud jde o Evropskou unii, přála bych si jako podporu pro úspěšnou integraci mladých uprchlíků v nabídce neformálního vzdělávání jednak posílení občansko-společenských aktérů, posílení tedy práce s dětmi a s mládeží a potom silnější podporu ze strany Evropské unie pro své členy, aby v oblasti interkulturní kulturní eh, práce s mládeží, mohly být předávány různé kompetence. Mm. Důležitý je tady také program Erasmus Plus a Mládež pro Evropu, eh, tak aby organizace mládeže a, ehm, tyto organizace mm, zaměřené na uprchlíky eh, vlastně se spolu spojily. Velmi často se to eh, vše omezuje pouze na eh, různé certifikáty a tak by to být nemělo. My bychom měli opravdu se snažit začlenit mladé lidi do naší společnosti. Přála bych si, eh, abychom tady měli vzor demokratické a solidární Evropy, tak abychom vytvořili na národní úrovni základ pro úspěšnou inkluzi. Děkuji vám. za tuto tak, tak zajímavý pohled Rady pro mladé. Je to velmi zajímavé, to, co říkáte o tom eh, neformálním vzdělávání. To jsou věci, které by měly být eh, součástí školského a univerzitního vzdělávání. A nyní dám slovo paní Eleně Bezoci, aby nám eh, pohovořila o životních eh, zkušenostech mladých migrantů. Prosím, respektujte přidělený čas, eh, protože už jsme spoždění. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Eh, Un Možná, že vám některé věci přijdou jako nadbytečné či přebytečné, když o nich eh, hovoříme právě ve světle té současné uprchlické krize. Nicméně chci říci, že v každém případě nelze zapomínat na integraci nových generací, protože právě integrace je úzce propojená s otázkami soužití a spolužití eh, v rámci našich evropských nadnárodních společností. A kromě toho také je to otázka občanství jako takového. A i z toho důvodu v podstatě na tom závisí také naše kvalita života a kvalita našeho blahobytu v budoucnosti. Já bych tady v tuto chvíli ráda připomněla určitá fakta z minulosti. Protože ve chvíli, když bychom se podívali na, podívali na to, jakým způsobem jednala Evropa v souvislosti jak si právě s integrací v posledních eh, letech a desetiletích, tak samozřejmě víme, že bylo vytvořeno spou, byla vytvořena spousta studií, spousta studií, která eh, vznik, které vznikly vlastně na žádost komise, Rady Evropy a tak dále. Nicméně výsledky těchto studií zcela jasně zdůrazňují, že v různých členských státech existují různé skutečnosti. V Itálii je to vlastně úplně nová situace. Do roku 90 jsme byli spíše zemí, ze které lidi odcházeli, ne že by do ní přicházeli. A i přes všechny tyto eh, rozličnosti eh, jsou věci, kterým v tuto chvíli čelíme společně. To znamená Tady v tuto chvíli se ptáme na tu otázku inkluze. Jak by to začlenování mělo vypadat? Jak eh, Jaká integrace je vlastně v rámci současných evropských společností možná? Já si myslím, že v rámci tohoto fóra si myslím, že stojí za to se trošičku zamyslet nad tím, jak vypadala evropská minulost, protože možná, když bychom se zamysleli, tak bychom také zjistili, že spousta z těch věcí, které v tuto chvíli říkám, nejsou vůbec novými věcmi a byly, a jsou to věci, o kterých se již hovořilo, či byly součástí minulých diskurzů. V roce 2008 jsme slavili eh, rok interkulturního či mezikulturního dialogu a byl také v rámci této iniciativy vypracován velmi důležitý dokument. Ale v souvislosti s tou historickou eh, pamětí bych ráda možná teď uvedla eh, další eh, rámec, který má co dočiní právě s integrací nových generací cizinců. Ti souča- ty současné děti, ti chlapci, ty dívky, v tuto chvíli, když se na ně díváte, tak je třeba si uvědomit, že toto jsou lidé, kteří představují budoucnost našich budoucích generací. Je to v podstatě naše budoucí generace, která se bude nacházet tady v Evropě. To znamená, že tady hovoříme o opravdu velmi multikulturní společnosti. Jsou to také ale lidé, kteří se vyznají v digitálním světě a zároveň samozřejmě přináší sebou velké, velmi široké spektrum různých kultur. To znamená, že je zcela normální a bude normální pro všechny studenty, že budou studovat se studenty jiného etnického původu. A to je velmi důležité si uvědomit ve chvíli, kdy budeme hovořit o práci na školách. Ale i přes toto všechno, přes tuto, tyto jaksi společné jmenovatele, je třeba si uvědomit, že i tak těch rozlišností a rozmanitostí je opravdu velmi mnoho. Že to jsou v podstatě lidé či děti, které, u kterých prostě nelze zapřít jaksi jejich migrační původ. To znamená, jsou to lidé, kteří k nám přišli z jiné země a mají velmi odlišné životní projekty. To jsou v podstatě jednoduše skutečnosti, které před kterými nelze zavírat oči. A já tady, tady v podstatě vždy se zabývám jednou věcí, která vychází z holistického přístupu a o tom už hovořila paní Kienge ve chvíli, kdy hovořila o migraci jako takové. To znamená, v tuto chvíli je třeba se podívat tedy, jak budou vypadat ty budoucí generace. Ve chvíli, kdy hovoříme o tom holistickém přístupu, tak je třeba zohledňovat opravdu všechno. Jejich život v rodině, jejich život ve společnosti, ve škole. Nicméně ten náš přístup musí být opravdu dynamický. Musí to být náš přístup, či musí to být eh, perspektiva, která se nebude omezovat pouze na analýzu původu Eh, lidí. Protože nemůžeme se dívat na mladého člověka a, a soudit ho jenom podle jeho původu či původu jeho rodiny. Protože tady hovoříme opravdu o aktivních eh, subjektech a to je zcela jaksi jasný či zásadní stěžení předpoklad. To znamená, že tady hovoříme opravdu o velmi rozmanitém rámci. To jsou v podstatě mladí lidé, kteří samozřejmě mají nějaký původ, mají rodinu, patří eh, do nějaké konkrétní rodiny, eh, hovoří s lidmi ve svém okolí, zároveň chodí do školy, to znamená mají své spolužáky a zároveň směřují k nějaké budoucnosti což je v podstatě, což jsou důležité prvky života každého člověka. A to je třeba samozřejmě zohledňovat pro všechny, anebo u všech, jak u dětí s migračním původem, tak také u autoktonního obyvatelstva. A je to třeba zohledňovat hlavně právě ve chvíli, kdy hovoříme o těch, e, o těch budoucích generacích každém případě tady dochází ale k určité diskontinuitě. To znamená, že tady už nemůžeme hovořit o nějaké zeměpisné kontinuitě. V tuto chvíli opravdu stojíme před zeměpisnými dilematy. Hovořil o tom už také Andres Vater ve chvíli, kdy v podstatě srovnával situaci v jednotlivých členských eh, státech. Ve chvíli, kdy se díváme na rodinu migrantů, tak je jasné, že také ne všechny rodiny se nacházejí ve stejné situaci, protože tady hovoříme o různých eh, rodinných vzorcích. Můžou to být eh, rodiny pouze s jedním eh, rodičem. Je třeba také vnímat ty různé vzta- rodinné vztahy, ty role různých e, členů rodiny. Tady opravdu existuje velmi mnoho rozdílů mezi těmi autoktonními rodinami a rodinami vlnami imigrantů. je jasné, že v, migrač, v, jak si v těch rodinách migrantů také existuje spousto, spousta problémů, eh, kterým čelí i autoktonní rodiny, to je jasné. A v rámci těch studií, které jsem sama provedla, jsme zjistili, že existuje opravdu velmi chabá komunikace mezi těmi eh, rodinami migrantů a mezi autoktonními rodinami. Ano, vyměňují se pohledy, ale nad, většinou se to omezí pouze na ty pohledy. V podstatě vedou takový paralelní život. Stejně tak, jak hovořila eh, kolegyně, v tuto chvíli lze říci, že prostě nikdy nemůžete v podstatě nemůžete zavírat oči před, tím, před těmito odlišnostmi, protože to, co vy vidíte, je v podstatě pouze vrcholek ledovce, nic víc. Hovoří o tom i zpráva OECD z roku 2012. A to je velmi těžké. Proto, a i z toho důvodu vlastně role, kterou bude hrát škola i do budoucnosti, bude stále důležitější a důležitější. A je to v podstatě skutečnost, která v tuto chvíli, už v tuto chvíli zcela jasně zdůrazňuje ty zásadní rozdíly mezi rodinami migrantů a autoktonními rodinami. A právě proto škola by měla být opravdu využívána jako ten nejsilnější nástroj pro integraci. A to jsme zjistili také na základě studií eh, právě těch rodin migrantů z posledních 20 eh, let. Tady samozřejmě dochází k velmi silným investicím, nebo investuje se hodně do studentů, cizinců. Samozřejmě, že se tady snažíme také poskytovat co nejvíce pomoci eh, lidem na jejich profesní dráze. Nicméně v tuto chvíli mohu říci, že vztahy mezi učiteli a studenty, migranty jsou velmi dobré. A na závěr jsem vám chtěla odprezentovat dva opravdu skvělé výsledky této studie. A tady hovoříme o školách druhého stupně. Tady vlastně jde spíše tedy o střední školy. Na základě té naší studie jsme došli jaksi ke třem profilům k velmi nízkému profilu, k realistickému profilu a také takzvanému profilu exploratory acquisite. Když si přečtete charakteristiky každého jednotlivého profilu, tak zjistíte, jak důležitý je ten kulturní a hospodářský kontext, ze kterého eh, tito jednotliví studenti pocházejí. Samozřejmě ve chvíli, kdy student pochází z rodiny, která je na tom ekonomicky velmi zle, tak má vyšší tendenci k opuštění školy. A ve chvíli, kdy hovoříme o školní integraci, tak tady jsme také došli k velmi zásadním závěrům, že tady máme tři profily. Opět tady máme jaksi ten první eh, profil, který zcela selhává, to znamená, že dochá, nedochází vůbec k integraci. A třetí profil je opravdu kompletní integrace. A tady jsme pracovali s více jak tisíci studenty, kteří nám odpovídali na naše dotazníky. A e, opravdu velká část těchto e, dotazovaných nám sdělila, že se ve škole cítí dobře, i když nedosahují nějakých excelentních e, akademických výsledků. Ale i přes tyto špatné akademické výsledky se cítí ve škole velmi dobře, což je velmi zásadní také. A teď na závěr chci pouze předložit takový závěr, který se opět váže k tomu, co jsem již říkal. To znamená, že je třeba vnímat opravdu ty velké rozdíly mezi první a druhou generací eh, migrantů. A teď rychle přejdu k tomu dalšímu bodu, který se týká integrace, o kterém jsem ještě chtěla hovořit. Eh, pro integraci neexistuje žádná představa či žádný model, eh, nějaký asimilační model. Taký vnímat nelze integrace není ani žádným multikulturálním eh, modelem. Ve chvíli, kdy uvažujeme o integraci, tak musíme vycházet opravdu ze reálné, realistické situace. To znamená, že je třeba opravdu zakládat naší práci a naše porozumění na dialogu a také na společenské a sociální práci v každodenním životě a je třeba se zaměřit opravdu na ty prostory, ve kterých se ti lidé pohybují, to znamená na rodinu, na čtvrť, ve které žijí. Ne, tady musíme hovořit opravdu o holistickém přístupu, o integraci, která je vytvářena, vytvářena na každodenní bázi v různých prostorech a v rámci různých každodenních eh, skutečností. Můžeme tomu říkat například každodenní multikulturalismus, budete-li chtít. To znamená, že to musí být přístup, který bude vycházet z té dynamiky každodenního života a také z těch charakteristických eh, vlastností, kterými lze popsat různé prostory a v, rů, v různých jaksi zeměpisných oblastech. To znamená, že to je v podstatě ten závěr, ke kterému jsem chtěla dojít, protože pouze takovýmto způsobem budeme schopni dojít k občanské sociální kulturní společnosti, která bude zásadní pro naši budoucnost. Eh, děkuji, to bylo opravdu velmi zajímavé. Opravdu eh, velmi eh, zajímavý tento závěr. Eh, tohoto eh, přístupu společného. Já si myslím, že to je něco, nad čím bychom se měli ještě více zamyslet a zapracovat to do našich eh, prací. A nyní dávám slovo našim dvou dalším hostům. Je to paní Poncelet a paní Vichers. A pohovoří o tom, že se dá hlas těm, kteří hlas nemají, prostřednictvím umění. A ještě než jim dám slovo, tak tady máme eh, hosta, který má zvláštní postavení. Já si myslím, že není dobré, abychom hovořili o migrantech, aniž bychom jim, migrantům, nedali slovo. Um, ehm, má, máme tady Anne-Marie, která je uh, marockého původu, ale má belgickou národnost. Prosím. Děkuji za to, že jste mě přizvali. My, my jsme ji tedy přizvali. Chceme vyslechnout hlas eh, umělců, kteří jsou velmi často na periferii. My jsme eh, vytvořili nadaci Menuhin, Jehudy Menuhin, Jehudy Menuhin tady byl na počátku 90. let, vysvětlil svou vizi se vnímání interkulturního dialogu. Tehdy to bylo něco naprosto nového. Nikdo tehdy ještě nehovořil o tom, že eh, menšiny v Evropě by měly mít svůj hlas a on měl tento sen. Chtěl, aby každá kultura eh, by se mohla vyjádřit, mohla vyjádřit své bohatství. V té době to bylo něco, co se zdálo být nemožné a možná, že teď tento projekt eh, narazí na lepší odezvu. Eh, v roce 1991 byla vytvořena tato nadace, tak, aby dala hlas těm, kteří ho nemají, prostřednictvím různých projektů. Začalo se tehdy dětmi, nebo mělo by to počínat dětmi. A myšlenka eh, Jehudy Menuhina vycházela ze Zoltana Kodaji a tehdy E, tou myšlenkou bylo, že všechny děti by měly mít přístup ke svému potenciálu a už již, již od e, nejnižšího věku a měly mít e, možnost to prožívat svými emocemi. Byl přesvědčen, že aby se dítě učilo matematice a různým vědám, tak e, je potřeba, aby nejprve se naučilo zpívat a tančit, tak aby se dobře cítilo ve svém těle, aby e, dobře vnímalo své emoce, aby, aby bylo v pohodě se svým tělem a potom to dítě by bylo připraveno přistoupit na další disciplíny, jako je matematika a tak dále. A takto jsme vytvořili ten program, který se jmenuje e Muse, v Evropě. Ve 13 zemích působíme s tímto projektem. Máme tam asi 800 umělců, kteří pravidelně pracují na základních školách. 10 ehm, tedy ehm, škol eh, se toho účastní. Tady učitelé, spolu, eh, tedy umělci spolupracují eh, se učiteli během třech let a snaží se učit umělecké vnímání, snaží se vytvářet inovativní prostředí a partnerství vlastně s dětmi. A to je velmi obohacující. Patrice Vičer, která je jednou z nejlepších umělkyní v tomto projektu, ta vám to vše vysvětlí. Já ví za chvilku předám slovo. Já bych pouze eh, uvedla jednu větu Jehudy Menuhina, eh, kterou tehdy vyslovil. Řekl, že žijeme v období, kdy změna eh, je vyžadována, abychom přežili. Musíme opustit kontroverzní střety a konfrontaci a naopak to vše odevzdat ve prospěch solidarity, reciprocity a vzájemného doplňování se. A Toto se právě uplatňuje v oblasti umění. Každé dítě musí být vyslechnuto, každé dítě musí být vyslechnuto, to platí pro naše děti i jiné děti. Každé dítě má svůj vnitřní hlas a ten se musí vyjádřit. Když mu nedáme slovo, tak to dítě vlastně potlačí svou citlivost a postupně eh, se to začne projevovat násilností, což známe ve velkých městech i jinde. Musíme tedy dětem od eh, nejnižšího věku dát možnost, aby se vyjádřili. To je taková eh, pedagogika prostřednictvím umění eh, vyjadřovat tyto věci, dát dětem prostor pro vyjádření, eh, aby vlastně vyjádřili své nitro, svou podstatu. A Eh, to spíše, než abychom dětem vnucovali nějaké abstraktní dovednosti, které možná pro jejich život vůbec nebudou potřebné. Já doufám, že jsem poměrně stručně vše schrnula. Jen chtěla bych vám jenom eh, ukázat, jak to je v současnosti s naším programem EMUSE. Eh, Působíme ve 12 zemích v Evropě a v Izraeli a v různých zemích eh, působíme asi na 40 tisíc dětí různým způsobem. Tyto projekty E, se někde rozvíjí samovolně více, někde méně, ale máme tady různou spolupráci e, umělců a učitelů. A já bych nyní dala slovo umělkyni, která vám vysvětlí, jak e, mm, vypadá její každodenní působení s dětmi v Belgii ve školách. Ni na bobo, oh ni na bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. I'm a second generation. My parents. Uh... Jsem um, z druhé generace uprchlíků z Indonésie a u nás v mé zemi původu to je, to, je, to je píseň, která se tam zpívá. Já doufám, že vás to nenudilo. Tehdy tam byly tyto stínové panenky, na, stínohra na stěnu, ale tady v Belgii to bylo tak, že mý rodiče se to snažili e, vždy schovávat tyto věci, snažili se asimilovat a já toho velmi lituji. Jakožto umělkyně jsem sama sobě slíbila, že já dětem nabídnu jiný typ vzdělání ve školách, měli, něco takového by mělo být vítáno, aby děti mohly zpívat a hovořit v různých jazycích, aby mohly vyjadřovat svou kulturu, protože to je obohacení. Takže jsem byla velmi eh, ráda, když jsem našla síť Emuze, muze, pardon, eh, kde eh, tedy jsem mohla rozvinout tyto své tendence. Tato síť organizuje různé setkání mezi umělci na mezinárodní úrovni a já jsem tehdy mohla ve třídách uplatnit různé metody. Tady uprostřed například vidíte stůl, který je nakreslený, jsou, i tam nakreslená celá řada pokrmů a já jsem si eh, v Belgii eh, řekla, že hm, tady je tolik dětí s různými kulturními eh, kořeny a původy, je tam třeba ve třídě 24 dětí a možná, že by bylo dobré, když by si z domova přinesli své různé recepty a různá koření a my budeme ve škole vařit, budeme no, malovat a hm, využijeme různé umělecké pigmenty. A tady je vlastně celá nová dynamika a poučení nejenom pro děti uprchlíků, ale i hm, ty místní děti, protože tady je možné se velmi poučit neformálně, v neformálním prostředí. A společně s učiteli, protože učitelé jsou našimi hlavními partnery, e, kteří mohou přispět k úspěchu celého projektu. Ti to mohou zahrnout i do formálního vzdělávání, protože to je otázka jazyku, e, dá se tam vnímat matematika, umění, sociální dovednosti. Ehm, je tam učení na emocionální rovině, vstupuje do toho celá řada aspektů. Je to opravdu holistické. Další věc, kterou velmi často ve školách dělám, je, že nechám děti, aby přinesly eh, své předměty, předměty ze své kultury do školy. To může být celá řada věcí, může to být eh, oblečení nebo třeba nějaká nádoba mm, nebo něco eh, dalšího. Oni to přinesou do školy, hovoří o tom, hovoří o tom, jaký to má význam. A někdy vlastně ani nevědí, jaký to má význam a my to potom společně hledáme na internetu. To je úžasné, že vlastně na internetu se dá nalézt úplně všechno. A já nechám děti, aby kreslili své předměty a aby, aby je vymalovali na obrovské bráně a e, je to opravdu úžasný, úžasné, protože děti i rodiče to potom rozpoznají e, na těch obrázcích. A, jsou z toho nadšení, takže tady je vlastně pří, prostor i pro dialog s rodičemi. Já organizuju různé workshopy s dětmi, alespoň rok pracujeme eh, s dětmi ve třídě a teď organizuji také workshopy pouze pro rodiče a potom smíšené pro rodiče i děti společně. Muze se zaměřuje zejména na primární školy, i když stále častěji se zaměřujeme i na sekundární. A e, to jsou vlastně, tito mladí lidé jsou vlastně dospělými budoucnosti. A já bych toho mohla říct si opravdu mnohem více, ale mám bohužel jenom určitý čas. Muze pracuje také v centrech pro uprchlíky, tam e, pracujeme s dospívajícími dětmi, e, které, kteří třeba uprchli sami bez doprovodu dospělých. Když se podíváte na mapu světa a když se jich zeptáte, eh, jaká byla vaše cesta, vy jste tady eh, přijeli z Afriky nebo z Afganistánu eh, a tady je Evropa, vy si myslíte, že tam ukáží tu nejkratší cestu, ale není to pravda, protože ty cesty jsou velmi spletité a dějí se tam strašlivé věci, takže potom si zkrátka říkáte, jak se pro boha dostali až do Belgie tímto způsobem. Jakožto umělkyně, a já tady hovořím za mnoho jiných umělců v našem projektu, eh, tady pracujeme v prostředí, kde se situace neustále proměňují, ale my všichni musíme mm, vyhledávat dobré postupy a potom je sdílíme a proto jsem velmi ráda, že mohu působit v této eh, síti muze eh, v rámci eh, nadace Jehudy Menuhina, že můžeme sdílet spolu tyto metody. Já doufám, že bude docházet k stále většímu sdílení s dalšími organizacemi. Pracuji takto již 15 nebo dokonce 16 let v rámci muze a nikdy jsem se nenudila a stále se přátelím s některými z dětí nebo s dětmi, eh, které jsem měla ve třídě třeba před 12 lety. Já bych chtěla teď dát slovo jedné z mých eh, někdejších žaček. Je to teď mladá krásná žena. Eh, Fára. Čus. Děkuji. Děkuji ti za slovo. Já se jmenuji Sarah Romani, je mi 23 let. Je mi 23 let a moji rodiče jsou z Maroka, takže asi se mohu nazývat Maročankou. A já si pamatuji, že když jsem chodila do základní školy a, a ještě jsem neuměla jak si jazyk hostitelské země, tak pro mě zásadní byl jazyk kreativity a tvořivosti. A tato tvořivost byla zcela zásadní i v souvislosti s respektem vůči všem ostatním. Děkuji tady v tuto chvíli máme dvě generace žen, které mají migrační původ a které spojilo umění a tvořivost. A to je opravdu odpověď na tu velkou výzvu, o které jsme hovořili na začátku. Škola nemůže zůstat pouze eh, osamoceným faktorem, který je velmi důležitý. Musí eh, být doprovázena ještě dalšími aktivitami. V tuto chvíli bych ráda poděkovala všem řečníkům a řečnicím. Myslím si, že jsme si tady vyslechli opravdu zcela zásadní informace. Zazněly zde i velmi praktické návrhy, praktická doporučení. A v tuto chvíli chvíli bude hovořit paní Chiara Gariaco, která bude hovořit o příspěvku kultury a vzdělávání právě za své oddělení, protože my moc dobře víme, že se už ledy pohly. To znamená, že tady už bylo, došlo k navýšení fondu právě eh, s cílem zlepšit a zjednodušit eh, přístup ke vzdělání. A obdrželi jsme 60 milionů na tento rok. Také víme, že existují teďka nové možnosti v rámci Erasmus Plus a v rámci programu Kreativní Evropa, tak aby v podstatě různé asociace a skupiny mohly v podstatě využívat těch osvědčených praxí a excelencí. Já si myslím, že v tuto chvíli jde o to, že nemůžeme v tuto chvíli se zamýšlet nad migračními politikami či zahraničními politikami, aniž bychom zohledňovali otázky vzdělávání, mezikulturního dialogu a otázky sociální a společenské integrace. Vždy samozřejmě je třeba také udělat všechno pro to, aby docházelo, aby se všichni respektovali. Takže v tuto chvíli vám opravdu děkuji, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a děkuji také za to, že jste mě přizvali na své, či ke svému jednání. Ano, my samozřejmě to všechno vnímáme jako velkou výzvu pro vzdělávací systémy, protože víme, že miliony uprchlíků přešly evropské hranice v minulém eh, roce a od začátku roku více jak 230 tisíc eh, nových eh, migrantů se dostalo do Evropy přes moře. Víme, že velká většina žadatelů o azyl jsou lidé s nízkou eh, kvalifikací v pracovním věku a také děti, které velmi dlouho nebyly skolarizovány, to znamená nechodily do školy. Asi 30 žadatelů o azyl v roce 2015 nedosahovali 18. roku věku a asi polovina z nich eh, měla mezi 18 a 43 lety to je velmi zásadní. Velmi mnoho mladých lidí také přišlo bez doprovadu. 43% žadatelů o azyl ve Švédsku jsou lidé mladší 18 let a 50% z nich jsou mladí lidé a děti bez doprovodu, to znamená asi 30 tisíc lidí. Vzdělávání je nejdůležitějším nástrojem pro v podstatě eh, jejich uplatnění na pracovním trhu a také ve vzdělávacím systému. Je to také nejdůležitější nástroj pro mezikulturní dialog, který je zcela zásadní pro integraci, což je samozřejmě také zcela zásadní pro společenskou a sociální soudržnost a také pro posílení potenciálu a kapitálu eh, stárnoucího obyvatelstva. To znamená, že naším mandátem je v tuto chvíli integrace těchto, eh, desít, tyto, těchto desítek tisíc nejvíc eh, migrantů a to co nejrychleji migranti, uprchlíci a žadatelé o azyl se musí zaintegrovat co nejdříve do vzdělávacích systémů a opravdu od toho nejnižšího věku musí být součástí celého vzdělávacího systému, to znamená od, eh, v rámci jaksi eh, normálních základních, středních, odborných škol, vysokých škol a tak dále. Takže prioritou pro integrace, pro integraci. Samozřejmě, eh, vzdělávání v, jazyku, v jazykových schopnostech, to je zcela zásadní, to už jsme dnes také eh, dnes několikrát říkali. Je třeba také provést analýzu kvalifikací a schopností těch přicházejících lidí. Je třeba zajistit také vzdělávání a podporu pro všechny ty, kteří se nemohli stát součástí vzdělávacích systémů v jejich útlém věku. Druhou prioritou hned po té bezprostřední okamžité reakci je udělat všechno pro to, aby děti migranti nedosahovaly horších výsledků než autoktonní studenti. Také při touto výzvou nestojíme poprvé eh, v Evropské unii. Také známe výsledky studie PISA a víme, že akademické výsledky eh, studentů s migračním původem bývají horší. A tyto nevýhody samozřejmě mají také jejich, mají jasné dopady na jejich uplatnění na pracovním trhu. Mladí lidé v podstatě s migračním původem velmi často eh, stojí před tím rizikem eh, příliš brzkého opuštění školy. To znamená, 70% z nich opouští školní a vzdělávací systém dříve, než by mělo. A eh, tady v podstatě k čemu dochází? Lidé, jak si Eh, čas, dříve eh, odcházejí, odcházejí ze vzdělávacího systému, získávají nižší kvalifikace, ale ono to přímo nesouvisí pouze s tím faktem, že mají migrační původ, ale souvisí to také s jejich znevýhodněnou hospodářskou situací a eh, situací v jejich rodinách. Například ve Spojeném království a v Irsku je ta situace velmi podobná. Například eh, víme, že ve Spojeném království a v Irsku eh, velká část migrantů má vyšší, vysokou kvalifikaci, zatímco ve Francii a Německu tomu tak eh, není. Nicméně je třeba říci, že mladí migranti velmi často spíše se ubytovávají či žijí ve velkých městech a velmi často dochází k tomu, že opravdu jsou to také lidé, kteří jdou mimo ten vzdělávací systém, nezískají ty jazykové schopnosti a to je něco, čemu musíme v budoucnosti zabraňovat. Takže musíme zabraňovat společenské exkluzi, tedy vyloučování a musíme udělat všechno pro to, aby opravdu zůstávali v rámci toho vzdělávacího systému. Jak toho dosahovat, jak to formulovat? Musíme toho, toho dosahovat prostřednictvím neformálního a informálního vzdělávání, včetně tedy těch kulturních a sportovních aktivit, které jsem již zmiňovala. Jsou to věci, ke, které, ke kterým musíme přistup, přispívat všichni my jako Evropská unie, jako evropské instituce, ale také jako jednotlivci. A právě podpora mládeže je zcela zásadní pro všechny, protože mladí lidé a jejich účast na životě společnosti jsou zcela zásadní. V dnešní době 10% obyvatel Evropské unie má migrační původ. A to jsou lidé, kteří už v tuto chvíli zcela zásadně přispívají k hospodářskému růstu a e, hospodářskému rozvoji a vytváření nových pracovních míst. A jak říkám, není to poprvé, co se s takovouto výzvou e, potýkáme, i když v tuto chvíli samozřejmě hovoříme o migračních vlnách, které jsou samozřejmě nesrovnatelně větší. To znamená, musíme vycházet z těch našich minulých zkušeností, z těch znalostí, které jsme získali v minulosti a musíme udělat všechno pro to, aby jejich integrace byla co nejefektivnější. Musíme samozřejmě i nadále eh, posilovat ty snahy a aktivity, které vyvíjíme na národní úrovni. My jsme také začali s mobilizací nástrojů, které již k dispozici máme, protože je máme. Vy už jste zmínila Erasmus+, vy jsme také hovořili o té migrační krizi v souvislosti s jinými výzvami a také eh, hovoříme o různých projektech. A když byste se podívala na databázi projektů, eh, které ať už souvisí tedy s Erasmem či ne, tak najdete více jak 200 eh, různých jaksi příkladů projektů, které byly velmi úspěšné a které vycházely právě ze sportovních, kulturních a vzdělávacích vzdělávacích aktivit. A dalším příkladem eh, jsou různé aktivity, které se týkají právě kulturních výměn, mládežnických výměn. Takže opravdu ten seznam eh, je velmi, velmi eh, dlouhý. Kromě toho je to seznam, který je veřejně přístupný. Ale co vlastně v tuto chvíli specificky děláme? Komise v tuto chvíli posiluje podporu pro eh, Erasmus Plus, 2016. Je velmi zásadní právě v, eh, v souvislosti s tím stanoveným cílem je který spočívá vlastně v posílení toho mezikulturního dialogu a e, také 400 milionů euro bylo určeno na další nové projekty právě pro oblast sportu a vzdělávání, které ale, nebo jejich hlavním cílem bude sociální a společenské začlenování. Také chceme podporovat konkrétní projekty, které právě budou podporovat podporovat začlenování uprch, uprchlíků a žadatelů o azyl. A kromě toho, V tuto chvíli jsme vyhlásili nové výběrové řízení, pro něž bylo určeno více jak 13 milionů euro a e, jehož cílovou skupinou jsou jaksi místní aktivity, Eh, které by se tedy měly odehrávat na místní úrovni a jejich cílem by mělo být opět začlenování a posilování schopností a znalostí eh, lidí s migračním původem. Máme tedy tady ještě ten program Erasmus+, tady chceme posílit hlavně eh, online nástroje a my chceme poskytnout novou podporu pedagogům a školám. Také chceme zařídit, aby lépe fungovaly online jazykové kurzy právě pro ty nově eh, příchozí. To znamená, že my tady budeme vlastně poskytovat několik tisíc licencí právě pro tyto eh, jazykové kurzy a také i vyhodnocení či hodnocení eh, těchto jazykových schopností. Hovoříme o více jak 100 tisících licencí, které budeme eh, nabízet. Samozřejmě, že tady máme další programy, které se budou podílet na těchto aktivitách, ale jde nám o to, aby tady opravdu byly podporovány konkrétní projekty, které jejich cílem bude mezikulturní dialog a podpora mládeže. Tady na to bylo vyhrazeno opět více jak milion euro. Tady samozřejmě je zcela zásadní, a to už bylo také eh, několikrát sděleno či řečeno, že eh, musíme podpořit komunikaci mezi vrstevníky, to znamená mezi těmi nově příchozími a autoktonním eh, obyvatelstvem. A co se týče té politické úrovně, pokud mi dovolíte, tak tady budu o tom hovořit velmi stručně. My už jsme udělali všechno pro to, abychom iniciovali nové akční plány. Jejich cílem je opět podpor, podpořit komunikaci mezi vrstevníků a také vypracováváme nové pokyny právě pro lepší integraci dětí a mladých lidí do vzdělávacích systémů. Takže jde o to samozřejmě zjednodušit přístup ke vzdělávacímu systému právě prostřednictvím podpory a posílení jazykových schopností což je zcela zásadní také pro ten eh, balíček, eh, jehož cílem je integrace eh, uprchlíků, to znamená, my tady se na, na to tedy nahlížíme z té perspektivy vzdělávání a kultury, takže opět opakuji, podpora jazykových kurzů, také samozřejmě podpora pedagogů, také aktivity, jejichž cílem je, jak si zabránit předčasnému odchodu ze vzdělávacího vzdělávacího systému, podpora eh, mládežnických projektů. My budeme spolupracovat s odborníky, eh, budeme využívat také programy e-twinning, to znamená, budeme podporovat spolupráci mezi školami a budeme také poskytovat nový soubor nástrojů Eh, jehož tedy součástí budou ty pokyny, o kterých jsem hovořila, na kterých pracujeme. A tady bych chtěla skončit pařížskou eh, úmluvou, kterou jistě znáte. Přesně před rokem byla podepsána úmluva eh, ministry školství, také se účastnil náš komisař a šlo v podstatě o mobilizaci vzdělávacího systému a to na všech úrovních, místní, regionální a národní, tak, abychom byli schopni podporovat naše evropské hodnoty a hodnoty demokracie. To znamená, v tuto chvíli je ta úmluva podepsaná, teď uděláme všechno pro to, aby došlo také k její implementaci, k jejímu uplatňování Jde o to, aby docházelo k posilování eh, gramotnosti, kritického myšlení, aby ti studenti, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, dostali specifickou podporu. A já jsem už jak se v podstatě říkala, eh, že v tuto chvíli jsme eh, přišli s novým výběrovým řízením, eh, které má k dispozici 13 milionů euro, tak to je také součástí jak si těchto aktivit a já vám tímto děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Nechci vás připravit o, o možnost se vyjádřit. Pokud někdo máte nějaký dotaz nebo připomínku, Eh, děkuji vám za tuto prezentaci. Mnohé nám bylo vyjasněno. Jak jste řekla, obavy máme z toho, že máme politiky a na druhé straně programy. A musíme eh, se snažit o to, aby komise skonstatovala, že je potřeba upřednostnit eh, zdroje pro tyto kulturní politiky, protože my bychom nechtěli, aby přestože v rámci Erasmus eh, Plus a Kreativní Evropa jsou určité rozpočtové položky, které tomu jsou určeny, tak my chceme, aby eh, se vyjasnilo, že se jedná o dodatečné zdroje, o dodatečné prostředky, ne prostředky, které jsou už v těch eh, přidělených protože se jedná o balíček, nové sdělení o pařížském prohlášení a myslím si, že zde by se měly eh, znovu stanovit eh, rozpočtové priority. Eh, komise určitě s tím všichni souhlasíte. A my bychom si přáli, aby v plánu Junkrovy komise se více soustředila pozornost na podporu těchto politik. Já se omlouvám našim hostům, ale máme tady velice Eh, důležitý obřad, eh, kterého se musím zúčastnit. Eh, paní Triple za mě převezme předsednictví tohoto výboru. Vidím, že jsme překročili náš čas. Děkuji našim hostům, všem. Vidím, že tady je více žen než mužů u v tomto panelu, ale eh, nerozhodli jsme to tak, my jsme prostě vybrali nejzajímavější eh, životopisy. Myslím si ale, že to je určitě dobr- eh, zajímavá věc, pokud je o strategii do budoucnosti. Děkuji paní Tripo za to, že za mě převezme předsednictví tohoto výboru. Yes dear speakers, dear colleagues. Vážení kolegové, vážení řečníci, děkuji vám za vaše prezentace a projevy. A teď máme prostor na otázky a odpovědi. Prosím na jednu minutu. Paní Čojdrová. Paní eh, předsedající, mrzí mě, že je tak krátký, eh, krátký čas na dotaz a komentář, protože já tuto otázku považuji za naprosto zásadní, když se bavíme o integraci. Uh, Eh, chtěla jsem jen připomenout že jestliže víme že zhruba thirty eight uprchlíků jsou děti tak musíme se bavit o tom že těch sixty two dalších procent eh, dospělých bude potřebovat taky jazykovou podporu protože se musí domluvit. já bych chtěla ale mm, poděkovat samozřejmě za příklady dobré praxe které tady byly vidět ale chtěla bych se vrátit k vystoupení kolegyně balbách protože ona v podstatě mluvila za učitele, na, na jejichž bedrech je e, výuka e, integrovaných žáků a to základní, které se musí naučit. A já bych připomenula, že program e, Erasmus Plus je jen pro ty úspěšné. Každý učitel, ředitel školy musí nejprve napsat projekt, vyplnit žádost a pak čeká v nejistotě, jestli nějaké peníze dostane. Integrace žáků, výuka eh, eh, jazykových schopností pro uprchlíky je něco, co požadujeme. To není něco, co si můžeme dovolit nebo nedovolit a ty školy musí počítat s tím, že na to prostředky prostě dostanou. Ehm, eh, já tím nekritizuji v žádném případě Erasmus+, naopak chci poděkovat, protože vy jste zareagovali aktuálně, to je jasné Jenom chci upozornit na to, že to není řešení pro um, integraci um, statisíců nových mladých i dospělých občanů, kteří se musí naučit cizí jazyky a také kulturu, také společenské eh, souvislosti eh, v Evropě, úplně novou situaci. Eh, tedy toto bude mít jasné finanční nároky a je potřeba to prostě říct. Děkuji Erasmu+, ale upozorňuji, že to je dodatkový program, který je jistým způsobem nadstandardní nebo může pomoci, ale nemůže být tím základním, o co se ty školy musí a Já chci ještě jednou moc poděkovat eh, paní Balbách, která prostě je v té první linii těch učitelů, kteří se s tím nějak musí vyrovnat a mají můj velký obdiv a potřebují větší podporu. Děkuji. It was more a very general political state. Um, to bylo spíše takové politické prohlášení. A teď má slovo pan Morgano. Uh, Velmi stručně. Um, Musíme Možná, že kdybychom teď položili ty otázky, tak by ta diskuse začala opět od začátku. Já bych chtěl pouze zdůraznit některé věci. Myslím si, že no, tady byly dobře představeny priority evropské agendy. Myslím si, že tady je určité úsilí propojit formální a neformální aspekty. Já si myslím důležité ne proto, že jsme to eh, řekli eh, v našem výboru, ale protože to zkrátka tak je, je to fakt a ten problém nebude vyřešen, pokud k tomu nepřihlédneme. Je tady otázka jazykových znalostí, eh, potom otázka hodnocení žáků, kteří přichází, někteří z nich už velmi dlouho nedochází do školy, je tady specifické odborné vzdělávání a také eh, otázka jiné podpory než jenom škol. Potřebujeme i jinou podporu mimoškolní a samotní žáci eh, by mohli vytvořit určitou podporu. Občanské vzdělávání a občanská zodpovědnost tady hraje i také velmi důležitou roli. Potom velmi stručně k tomu, co říkala paní Bezoci, nebo pan Bezoci. Ehm, dnes vycházíme z určitých eh, eh, reálných údajů a hledá se nějaký model, který by se uplatňoval na všechny. Samozřejmě, že důležité je přijetí uprchlíků, to je a my vycházíme z myšlenky jednoty v diverzitě, v rozmanitosti. Mm. Takže tady jde o to, jak ten jeden model uh, uplatňovat nebo spíše jak různé modely uplatňovat, kde existují jaké postupy, které fungují a mohou být sdíleny a zohledňovány tak, aby se využívaly v jiných situacích. Je tady někdo, kdo by chtěl na to zareagovat? Máte slovo? Ano, já bych vám chtěla poděkovat za to, co bylo řečeno a chtěla bych upozornit na to, že Erasmus Plus samozřejmě nemůže vyřešit všechny ty výzvy. My řešíme pouze část těch výzev a máme samozřejmě určité nástroje, pokud jde o ten program, eh, tak jak říkala paní Kosta, ale také pokud jde o politiky. Pokud jde o tu část programovou, tak to, co Erasmus Plus může poskytnout, je například nadnárodní e, spolupráce a hovoříme tedy tady také často o té možnosti vzájemně se od sebe poučit. Máme k dispozici různé nástroje, které poskytujeme těm, e, kteří předkládají projekty a tímto, touto cestou Umožňujeme učitelům, aby se například učili od jiných učitelů, e, školy se zapojují do aktivity s jinými školami, učí se od sebe mladí lidé, od jiných mladých lidí a máme tam i ten nový prvek Erasmus+, to jsou e, projekty napříč různými odvětvími, školy mohou spolupracovat s univerzitami nebo s různými asociacemi, takže tady se snažíme e, tu formální, to formálně, neformální vzdělávání vzájemně propojit a naší věc, eh, to se týká i politik, oblasti politik, protože tady Evropská unie má velmi omezené pravomoce, pokud jde o vzdělávání, eh, školení a tak dále. A my tady nabízíme možnost členských států, aby se eh, vzájemně inspirovali, aby tady, tady máme tady Eh, projekty eh, toho vzájemného učení se a eh, poučit se ze zkušeností, které se v, které, v té které zemi naspírali, tak aby se všichni od sebe mohli poučit a inspirovat a aby ta spolupráce přinesla plodný výsledek na různých úrovních, na evropské úrovni, na národní úrovni a dokonce i na regionální a lokální. Děkuji. Máte slovo. Ehm, Já jsem chtěla eh, eh, říct si něco k tomu, co říkala paní Šojdrová. Erasmus Plus ano, to je program, který povzbuzuje spolupráci na evropské úrovni, ale nám to například umožnilo propojit partnery, kteří by se bez Erasmu Plus neseznámili a to na základě problematik taky, eh, kterou známe všichni, to jsou eh, projekt hudební fórum a snažili jsme se hudbou potírat negativní stereotypy, kterým jsou vystaveni Romové po celé Evropě. Je to eh, tedy menšina, která je po celé Evropě a známe ji velmi málo. A my jsme tady v té hudební sféře vytvořili repertoár pro učitele, vyučující, aby měli určité nástroje na seznámení se s touto kulturou. Dá se to vlastně i uplatňovat na jiné kultury, co se můžeme od té dané kultury naučit jaké jsou dostupné nástroje pro učitele, pro pedagogy, aby se objevila bohatost té které kultury, třeba romské, ale dá se to přenášet třeba i na berberskou kulturu a na další. Jsou tam některé jednoduché nástroje, jako je například hudba s učiteli a e, dětmi jsme vytvářeli například hudební nástroje, které vycházely z romské kultury a také jsme mm, si tady vzájemně předávali různé písně. Romské děti e, to sdělovali učitelům, kteří se tak seznamovali e, s touto kulturou, kterou málo známe a která ale přináší velké dědictví. Romové přichází z e, Indie a je tam, jsou tam například některé prvky sanskrtu, které potom se objevují i v jiných kulturách ve Španělsku a tak dále. Takže tady eh, je opravdu mnoho informací, eh, které lze eh, předávat a které vedou k různým pomůckám, jak se vlastně poučit z různých kultur. A Erasmus Plus, to byl, to byl u nás takový ten výchozí bod, který to celé spustil. To jsem chtěla říci. Děkuji paní Bizoci. <coughs> No, eh, Děkuji. Já bych chtěla zdůraznit význam který zde je v popředí ohledně toho, jak je, důležité, jak je důležitá úloha učitelů, protože oni eh, sami eh, podporují vytváření sociálních vztahů. Eh, ve škole jsou zvyklí se soustředit na vyučování a na úspěch, ale musíme využít ten kulturní kapitál všech žáků. Já si ale myslím, že škola by se ale měla soustředit též na sociální kapitál, který vlastně uvnitř eh, dí probíhá. A také by škola měla umožnit eh, rozvoj v externím aspektu. A škola to zatím ještě neumí. Otevřít se, být eh, prostorem, kde Eh, může jejich eh, vzdělávací úkol mít nějaký dopad. A zde sehrávají úlohu rodiny, ty místní i rodiny migrantů první či druhé generace, protože se dostanou do sociální sítě, která se neustále přetavuje. Sociální síť eh, vztahová je základem pro mezikulturní dialog a pro integraci, protože bez toho nebudeme mít model integrace, který by byl schopen se udržet. Eh, můžeme mít nejlepší teoretické modely, ale ta skutečná integrace probíhá přes praxi. A nehovořím pouze o osvědčených pedagogických postupech, já hovořím o sociálních o sociálních postupech, o praxi, to, že se sdílejí zkušenosti, eh, kontexty a potřeby péče a tak dále. čím se vytváří, či se eh, zabraňuje tomu, čemu já říkám riziko, nejenom eh, materiálnímu ochuzení, ale také kulturnímu ochuzení Evropy. Děkuji, děkuji, milí, milí kolegové, milí hosté. Myslím si, že ta Dnešní odpolední debata byla opravdu velmi obohacující. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že opravdu potřebujeme holistický přístup ve chvíli, kdy budeme chtít čelit eh, té velké výzvě v podobě této uprchlické krize. K dispozici máme velmi mnoho nástrojů na různých úrovních, na úrovních různých institucí, externích politik a také programů, ale je jasné, že potřebujeme samozřejmě spolupracovat se všemi eh, zúčastněnými či důležitými aktéry. To znamená, že potřebujeme spolupráci členských států, protože eh, na jejich úrovni je, jsou nasoustředěné ty pro nás důležité pravomace, to znamená, že potřebujeme členské státy, evropské instituce, mezinárodní organizace a také potřebujeme občanskou společnost, místní úřady a další. Nicméně bych v tuto chvíli možná schrnula ty nejdůležitější eh, závěry. Jde o můj, eh, můj osobní závěr. Musíme opravdu eh, dělat všechno proti segregaci. Pro mě to bylo opravdu velmi šokující, kdy jsem si, když jsem si uvědomila, že ty členské státy, které opravdu do toho investují, to znamená, že investují do tohoto pocitu toho, že jsem součástí eh, společnosti, tak je to v každém případě investice, která se rozhodně vyplatí a myslím si, že je velmi důležité, abychom si to uvědomili. Dále, bylo velmi zajímavé si uvědomit, jak důležité, důležití jsou pedagogové učitele, jak v podstatě zajistit eh, to, aby měli dostatečnou podporu pro svou práci. A je také zcela jasné, že v tuto chvíli, pokud jim chceme tuto podporu uh, poskytnout, tak potřebujeme opravdu také navýšení rozpočtu. Děkuji, děkuji za vaši angažovanost. Myslím si, bylo také velmi eh, jasně vidět, co tedy, eh, co tedy je třeba udělat a je jasné, že s těmi současně dostupnými prostředky to ho nedosáhneme. Uh, to znamená, že je jasné, že také Evropská unie potřebuje prohloubit svou expertízu právě v oblasti mezikulturní práce. Musíme také bojovat proti vlastnímu rasismu, musíme se zamýšlet nad vlastními postoji a eh, je důležité, aby instituce a různé projekty v oblasti práce s mládeží eh, musí být podporovány a uskutečňovány. Bylo také řečeno, že integrace je opravdu úzce propojená s jednoduše s každodenními společenskými praktikami. To znamená, každý jednotlivec, každý z nás musí k tomu přispět. Všichni musíme na všech úrovních společnosti dělat všechno pro to, aby tato integrace se podařila. A nakonec je velmi důležité si uvědomit, důležitou roli, kterou hraje umění a tvořivost, které je zcela zásadní ne pouze pro mladé lidi, ale pro všechny, protože kreativita a tvořivost je způsobem vyjadřování. A je to tedy velmi důležité pro všechny, eh, všechny kteří jsou členy eh, naší společnosti. To znamená, že musíme dělat všechno pro to, abychom i tento nástroj využívali. A ještě bych tedy v tuto chvíli poděkovala všem vám, všem eh, také, kteří jsou součástí publika a přeji vám hezký večer. Thank you.